Ladies and gentlemen, good morning. Dobrý den, dámy a pánové. Přeji vám co nejhezčí den. A dovolte mi, abych zahájila eh, naši schůzi výboru, podvýboru. Nejprve bych chtěla uvést, jaký máme jazykový režim priorita se dává jazykům eh, řádným členům našeho podvýboru a také bych asi měl říci, že naše jednání je přenášeno na internetu. A nyní přijetí našeho pořadu jednání pro dnešek. Kud má někdo nějaké poznámky, pane Štětino? <laughs> Okay. Good, good news, thank you. Tak to je dobrá zpráva. A pokud někdo nemá žádné další připomínky, tak budu považovat náš program za schválený. Ještě bychom měli přijmout zápis našeho předchozího zasedání, což bylo 1. října. Lhůta pro předložení vašich námitek nebo poznámek je až do konce naší dnešní schůze. Pokud žádné mít nebudete, tak ten zápis bude považován také za schválený. A nyní první bod. Je to prezentace studie komise, kterou jsme požádali v červnu. Je to studie, která se týká evropské bezpečnosti a obrany za prostřednictvím stávajících opatření Evropské unie. A tato studie byla vypracována v, Nalovaňské univerzitě. Center. Center for Global Governance Studies. A univerzita je tady zastoupena panem Koljou Raubem. Jinak ta studie byla připravena rovněž ve spolupráci s, s dalšími evropskými univerzitami v Coimbře, v Newcastle, v Dundee a také eh, Bruselská univerzita, a ta je tady také dnes zastoupena panem Danielem Fiotem. což bude náš druhý panelista. Takže tím eh, na úvod končím, takže jako první dávám slovo panu Koljovi Raubemu. Thank you very much, um, Mrs. Chairman. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Studie o podpoře evropské bezpečnosti a obrany stávajícími opatřeními byla připravena naším centrem na univerzitě v eh, Lovani a my jsme v této studii spolupracovali s našimi kolegy, s dalšími univerzitami v Evropě. Jejich jména vidíte tady na tom prvním slajdu. My jsme se snažili využít zkušeností různých expertů, to všechno jsme promítli do naší studie. Také jsme vedli rozhovory s eh, úředníky z eh, Evropské služby pro vnější činnost eh, a z dalších evropských organizací a výsledkem je tedy tato studie. My tedy jsme zkoumali současnou evropskou politiku bezpečnosti a obrany a jejich propojení s dalšími politikami Evropské unie. Tady jde o tu interakci s tím, že existují také další nástroje, které by měly být konsistentní s tou hlavní politikou, měly by se vzájemně podporovat. Studie ukazuje, že ty další nástroje by měly být více v synergii, měly by na sebe vzájemně působit a podporovat cíle evropské bezpečnosti. Když se podíváme na tento slide, nevím, jak to mám ovládat. Mohl by to někdo posunout? Jak vidíte, tak tady jsme provedli analýzu toho právního a politického kontextu bezpečnostní politiky. Musíme si uvědomit, že bezpečnostní politika je součástí té větší politiky zahraniční a je, opírá se to o nástroje vnitřní bezpečnosti, která by Evropská unie neměla nebo nemohla aplikovat ve svém eh, ve svých akcích. Ta studie také ukazuje, že Bezpečnostní politika je do větší míry mezivládní, nebo rozhoduje se v ní mezivládně. Upozorňuje také na to, že články, nebo článek 21 smlouvy o Evropské unii požaduje konsistentnost mezi různými oblastmi politik v Evropské unii, což znamená, že tady musí být konsistentnost u toho vnějšího působení, ale to musí být propojeno s tím interním, s těmi interními politikami. Takže je potřeba zajistit meziinstitucionální koordinaci politik v rámci Evropské unie a také v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Je také potřeba využít toho dosud nevyužitého potenciálu, například u kvalifikované hlasování, u e, misí krizového řízení. Je potřeba využít statutu Evropské obrané agentury a také ustanovení o trvalé obrané spolupráci. To si myslíme, že je velký nevyužitý potenciál. A také jsou tady ustanovení o vzájemné obraně. Jaká jsou doporučení studie? Ten náš hlavní cíl, na který jsme se zaměřili, je právě konsistentnost a komplexnost. To by, by měly být ty hlavní eh, cíle u naší bezpečnostní politiky, jak sladit působení co nejvíce aktérů ve všech fázích procesu. A kromě toho by evropské instituce si měly vědomovat, že je tady velmi progresivní rámec společné obrané politiky a také by bylo dobře asi si vyjasnit právní možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva. Dále se v této studii zaměřujeme na konkrétní oblasti politiky, po té, co jsme zanalizovali ten právní a politický rámec, zejména se zaměřujeme na externí a interní politiky, které souvisejí se společnou bezpečnostní a obranou politikou. Tady bych chtěl upozornit na několik témat souvisejících s politikou sousedství, ale také s rozvojovou spoluprací a potom můj kolega Daniel Fiot řekne něco k regionální obchodní politice. kontextu evropské politiky sousedství má evropská politika několik nástrojů, kterými může podpořit provádějících politik. Je to role zvláštního, eh, zvláštních vyslanců a delegací Evropské unie. Musíme no, si uvědomit, že delegace Evropské unie jsou kolikrát velmi malé, je tam jenom několik málo pracovníků a ti zvláštní vyslanci by se měli využívat více. Měli by to být takový koordinátoři, kteří by shromažďovali informace a koordinovali eh, další akce. Potom jde také o finanční pomoc, kterou lze nabízet prostřednictvím těchto nástrojů, to je také nezbytné eh, v případě eh, podpory bezpečnosti. Lisabonská smlouva v této souvislosti už obsahuje velmi mocné nástroje, které je tady možné využít, ale které se musí koordinovat na evropské úrovni. Takže když se dostaneme k těm doporučením, probíhající přeskum politiky sousedství by měl reflektovat eh, eh, řešení konfliktu, a to nejenom na jihu, ale i na východě od Evropské unie. Měli bychom se držet také ekonomické logiky těch dohod o e, asociačních dohod. Tady mám na mysli zejména v oblasti Středomoří. A měl by tady možná být e, více zvážen e, štědřejší přístup k zemědělství. A v případě toho východního partnerství by to mělo být doprovázeno politicky a ekonomickými nástroj. Zejména tady jde o institucionální koordinaci, bezpečnostní experti v delegacích Evropské unie by mohli být velmi užtečnými. nástroji. Co se týče rozvojové spolupráce, tady chci upozornit na synergie mezi rozvojovými a bezpečnostními nástroji. Velmi často je to řešeno izolovaně, což neodpovídá realitě v terénu. Jak asi víte, není tady rozhodně nedostatek nástrojů pro vytváření nějakých společných rizikových analýz. V kontextu bezpečnostní politiky. A z toho vyplývají následující doporučení. Bylo by dobře revidovat eh, obsah působnosti jednak eh, toho Afrického mírového fondu a také nástrojů, které mají přispívat ke stabilitě a míru. A kromě toho je potřeba zvážit nové finanční nástroje, diskutovat o nich. Takže by bylo dobře navrhovat eh, koordinaci nových eh, nástrojů tak, aby více byly propojeny se sekcemi pro kooperaci. A proto by měli být pracovníci lépe eh, vyškoleni a více vědomi si těchto možností. A co se týče interních politik, tak tady Vidíme, že Evropská unie má řadu instrumentů, které by mohly mít dopad na bezpečnost. Například eh, je to zrůstající role Frontexu, Frontexu A ten komplexní přístup by mohl být velmi užitečný nástroj, jak sladit tyto různé nástroje. A co týče doporučení, Tady se zaměřujeme na potřebu aktivovat všechny relevantní nástroje, které jsou k dispozici Evropské unie pro řešení interních hrozeb. A Evropská globální strategie by měla vyjasnit tento strategický přístup Evropské unie pro lepší propojení interních a externích politik. And now I pass on the... A nyní bych předal slovo kolegovi Danielovi Fiotovi, prosím. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Já vám děkuji, paní předsedkyně, takže bych požádal o další slide týkající se regionální politiky. Tady se dotýká několika tady konkrétních bodů, takže eh, rozvojová a obchodní politika. Myslím, že můj kolega mm, poskytl takový obecný náčrt, pohovořil o konkrétních doporučeních, ke kterým jsme došli v naší studii. Chtěl bych říci hned na úvod, že já jsem tedy zpracovával právě tu obchodní složku, kdežto kolega se zabýval tou regionální. Takže k té regionální politice, jak asi všichni víte, v regionální politice jsou strukturální fondy eh, zásadní, hrají také důležitou roli ve věci bezpečnosti a obrany v Evropské unii a to již od 80. let. Jedním takovým specifickým parametrem pro využívání strukturálních fondů ve věci obrany a bezpečnosti byly poměrně striktní kritéria, pouze se používaly Eh, pro užívání eh, eh, dvojím užití, tedy bezpečnost, to znamená projekty, které přinesou opravdu civilní přínos, budou přínosné pro evropské občany a nezaměřují se zase tolik na, konkrétně na obranu. Samozřejmě proto existovaly významné politické důvody, ale kromě těch politických důvodů tam byl také takový koncept e, určité tedy schopnosti, které se rozvíjejí v dnešním světě. Ostatně jako takové mají to dvojí užití. A k tomu, co řekl můj kolega o té ose interní, externí, tak prostě je to takové povědomí, že celou řadu těch schopností, které rozvíjíme, v podstatě mají ten uh, komponent duálního užití, to znamená interní i externí bezpečnosti. Uvedu takový příklad, to znamená rozvoj satelitu a telekomunic, telekomunikací tam je naprosto jasné využití nebo možné dopady i pro oblast obrany. Nyní probíhá tedy proces takzvaných přípravných aktivit, který může tak nějak pohnout s věcmi trochu dopředu právě ve věci tedy obraného výzkumu spíše než dvojho užití, ale to je také otázka ještě budoucnosti. A my jsme se v té studii konkrétně zaměřili na ty stávající fondy, sociální fondy, které by mohly být využívány za účely SBOP Eh, máme tedy eh, regionál, fond pro regionální rozvoj, strukturální fond, tam se mohou využívat za účely tedy kon, obrané konvergence, to znamená třeba eh, využití bývalých kasáren pro civilní účely, mm, například zařízení na výrobu udržitelných zdrojů energie nebo podobné projekty. A pak sociální fond se v minulosti také používal eh, ve věci rehabilitace například vojenských veteránů, to znamená, již byly na to upraveny. Nicméně velký problém eh, který uznává můj kolega Justin v té studii, tedy že máme tyto nástroje, ale pod, nejsou dostatečně zafinancovány. A pak také Eh, je tu takový nedostateč, nedostatečná míra komunikace, jak tady mezi komisí, tak i parlamentem, jako rozpočtovými orgány, aby právě příslušné i národní orgány uměly využívat těchto fondů a přispívat tak členským státům. Takže to taková je tady situace a i způsob, jak to využívají členské státy, ale více než členské státy spíš právě i ty regionální orgány, protože eh, takto jsou vlastně eh, připraveny ty strukturální fondy, aby se využívaly hodně na té regionální úrovni. Takový ten obecnější obrázek o tom užití strukturálních fondů a regionálních fondů je takový, že v Evropské unii je celá řada členských států i nadále, které tak nějak ještě mají tu starou vojenskou infrastrukturu, která v podstatě nedrží krok, eh, krokem s, to, s tím vývojem v dnešní obrané situaci a bezpečnostní situaci v Evropě. Když třeba eh, nějak eh, přeměníme ty kasárny nebo máme jiný ten projekt, tak samozřejmě to má vliv nebo i může to mít dopad i na, na využití dále pro NATO je to vždy přínosné. To znamená, naše doporučení je takové, že by tu měla existovat vyšší míra podpory i ze strany evropských institucí, aby tedy informovali regionální orgány o existenci strukturálních fondů a o možnostech, jak je mohou využívat. Evropská obrana agentura, Evropská komise připravili eh, jako takové zprávu právě o tom, jak používat strukturální fondy pro ty účely obrané nebo i pro duální účely. Myslím si, že ta zpráva je dobrá, ale i sama zdůrazňuje právě tu potřebu mnohem většího povědomí. To jim bylo tehdy také velice jasné. Je třeba tedy o tom více hovořit. A nyní tedy k té oblasti obchodní politiky, tady za tuto část jsem tedy já plně zodpovědný. To je také zajímavá oblast eh, bezpečnostní obrané politiky. Zatím se eh, jí totiž nikdo příliš mnoho nezabýval, ale má podstatný dopad na obranu a bezpečnost v Evropě. Je třeba tedy také uznat, že je tu určitý rozdíl v tom regulačním způsobu mezi vývozem zbraní a také vývozem zboží dvojího užití. Tady tady jasný rozdíl, to znamená, existují dva odlišné režimy v Evropě. Záměrem té mé studie bylo zdůraznit dopad těch volných obchodních dohod. A v první řadě jsem se zaměřil na TTIP, tedy na to transatlantické investiční partnerství takový v první pojem, který z toho vystal, že v té původní fázi před několika lety eh, vystalo, že kdyby tam byla tedy obrana zapojena, určitě by to mělo dopad na eh, obranu v Evropě. Nicméně zdá se tedy, že ta obrana složka nebude zahrnuta do TTIPu, nicméně je tu celá řada právě těch oblastí dvojího užití, které, na které bude mít TTIP dopad. Tady se nejedná o to, zda jsme pro nebo proti, ale to doporučení ve zprávě je takové, že je třeba navýšit povědomí o tom dopadu těch obchodních dohod na evropský průmysl jako takový obecně. A nejedná se jenom o TTIP jedná se také o transpacifické partnerství a podobně. Protože Evropská unie zatím ještě není smluvní stranou, vylučuje se také Čína, ale určitá velká část Asie tam je zahrnuta. A TTP představuje 40 globálního HDP, pokud to sloučíte se skutečností, že větší na toho vědeckého výzkumného, výzkumných investic právě eh, se nachází v Ázii, tak je to opravdu významná azijská pacifická oblast a je třeba, mm, aby Evropa zareagovala na tuto eh, situaci. Přejeme si také držet krok s konkurenceschopnými oblastmi, jako je Asie a Spojené státy. Pak eh, jsou tu také důležité technologické informační Eh, dohody, to je součást zase určitých pravidel ve VTO, týká se určitých klíčových eh, oblastí jako polovodiče, GPS a podobně. Opravdu jsou to eh, vysoce vyvinuté oblasti a VTO rozhodla, že budou mít beztarifní vynakládání. A takže je opravdu zapotřebí, alespoň z toho úhlu pohledu Evropské unie, na to podívat, zda to může být nějaký přínos právě i z těchto dohod. Já si nemyslím, že by to byly opravdu jenom eh, náklady, ale opravdové přínosy. Je třeba toto tedy komplexně zanalizovat, jak mohou ty obchodní dohody mít dopad i na tu obranou oblast. A netýká se to jenom evropské konkurenceschopnosti ve světě, spíše to, že chceme tak nějak dodat významu eh, tomu našemu opravdovému evropskému obranému odvětví. A také to bude mít eh, určité benefity i pro NATO. Ty dopady jsou obecně na Evropskou unii, ale budou to dopady a přínosy pro členské státy. Proto potřebujeme takovou komplexní analýzu toho, jak ty obchodní dohody eh, mohou mít dopad na nás. Okay. Now I have a a nyní tu mám pouze jednu žádost o slovo Jeffrey Van Orden a ještě se hlasí další člen. A vy pohovoříte tedy jako druhá. Orden. Pan Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že oba autoři nám tu připravili zajímavou zprávu směrem ke konci jste se dotkl té klíčové oblasti. Tady byla tu ta zmínka NATO. Myslím si, že pokud bychom měli kritizovat zprávu, takže napsána totálně izolovaně od jiných organizací nevím, jaké je proto odůvodnění, ale vy jste se tady zaměřili konkrétně na EU, ale v, v, nikde tu tak nějak eh, nekladete otázku, zda společná bezpečnostní obraná politika je opravdu zapotřebí pro konkrétní činnosti či operace. My neustále slycháme o tom, jak je důležitý ten komplexní přístup, ale opravdu jste to analyzovali, ve věci toho charakteru a propojení mezi těmi vojenskými aspekty a civilními aspekty. Zda jsou opravdu nějak propojeny. Ano, ono to zní poměrně logicky a dobře, nicméně jak to opravdu funguje v praxi. A je tu to nezbytné propojení mezi všemi aspekty, ve kterých je Evropská unie činná ano, Evropská unie určitě má nějaké prostředky, které poskytují členské státy a také má určité schopnosti, tedy kapacity i na té civilní stránce, ale tady se předpokládají určité aktivity ze strany jiných organizací, nejen tedy ta samotná eh, SBOP, kterou vytvořila Evropská unie. A když se tady dívám na jedno z těch doporučení, že je tedy zapotřebí posílit počet zaměstnanců v externí službě a na komisi, myslím si, že tam už mají zaměstnanců více než dost. A myslím si, že mnohé z těch funkcí právě v těchto oblastech ostatně provádějí i jiné organizace. Já jsem se zaměřil právě třeba i na zaměstnance tady v parlamentu. Tady by také byl obrovský prostor pro úspory a když se podíváte na jiné organizace, tak si myslím, že to platí úplně stejně i pro ně eh, že by se to mohly dostatečně provádět redukce i na jiných místech, třeba i na komisi. A pak by se mohl přesunout eh, ten stav i na jiné prioritní oblasti tady to tak vyplývá z té zprávy, že je zapotřebí nabírat dodatečné zaměstnance. Aspoň tak toto vnímám. Tak trošku to spochybňuji. A pak k té vojenské stránce, když se tu hovoří o externí službě. Myslím si, že tady celou řadu věcí už provádějí členské státy či jiné organizace. Ano, určitě eh, tu najdeme celou řadu užitečných informací, ale pak jsou tu takové zásadní otázky, které nebyly vyřešeny. Já vás rozhodně za to neviním. Váš, vaším úkolem bylo zdůraznit tedy to výtečné přispění Evropské unie. A toho jste dostali, ostať takový byl váš úkol. Ale možná tedy jste mohli ty závěry napsat eh, jako první a pak tedy příslušně odůvodní. Děkuji a nyní paní Ana Gomeš. Well, thank you so much for... Já také chci poděkovat za tuto studii, opravdu je velice zajímavá a, a je takovým dobrým materiálem pro analýzu a myslím si, že je to dobré pro příslušná ministerstva, takový materiál, na základě kterého mohou tedy e, dále se zamýšlet. Jsou tu i určité výzvy. Nicméně myslím si, že tady tím hlavním problémem je to, že tak jak si nemáme dostatečnou politickou vůli, abychom tedy pochopili, e, jaká opravdu situace je a jak by měly být propojeny e, příslušné politiky Vezměme si tu situaci, stávající situaci s uprchlickou migrační krizi a jaký dopad to má a jaké potřeby to vyžaduje, to znamená mobilizaci různorodých zdrojů. A myslím si, že k tomu právě nedochází, že nic takové nedo- neděláme. Alespoň to, co jsem slyšela z Valeckého samitu, že prostě vyhazujeme peníze a vlastně jsou to regiony, které výtečným způsobem exportují lidi. A tak toto je a myslím si, že pouze toto ten problém nevyřeší. A tu vizi, kterou tu načrtáváte, je taková, kterou bychom měli všichni mít a nejenom ministři obrany. Ano, ministři obrany jsou velice důležití, co se týče využívání dostupných prostředků, ale to je taková ta horní úroveň a tam musí existovat politická vůle. Ta by tam měla být, ale opravdu tam bohužel není ve většině případů eh, vlád členských států. A někde je to čistě z důvodu neznalosti a někde z nedostatečného předurčení a vůle toho, aby Evropa fungovala, alespoň tak to já na to nahlížím, třeba jaká je role britské vlády, která tu podkopává Evropskou obranou agenturu a je proti SBOP. Myslím si, že to je opravdu velký omyl, velká tragédie, protože země jako Británie, já se omlouvám, řečnice je přerušena paní předsedky. Já, pan Van Orden, myslím si, že naše vláda neproporčně přispívala. Předsedkyně, ano, já vám ještě předám slovo, ale umožněte paní Gomeš, aby dokončila. Contribute more Uh, than anyone. Mohla o to zasadit více. Britská vláda by se mohla zasadit více a nasadit více svých vojenských kapacit. Je to v podstatě eh, asi v souladu s celkovým přístupem, ale když by to mělo fungovat na evropské úrovni, tak je to zase nefunkční. Podle mého názoru je tohle opravdu tragédie. Já bych zvlášť ráda poukázala na to, co říkal Andrej. To je velmi důležité, protože se často to vnímá tak, že jsou zde zásadní zájmy na obchod. Problém je, že ty typ se vnímá jako akt spolupráce s Amerikou a to není z těch nejlepších důvodů. Důvod, proč jsme nezapla- nevěnovali pozornost TTP, je v tom, že privatizační program, který se začal realizovat a realizoval za poslední několik let, a údajně to mělo být kvůli úsporám, tak nakonec vedl k tomu, že ty velmoci se svými strategickými, a neřekla bych ani obranými zájmy, ovládly naše technologická aktiva. Já jsem byla v Číně a byla jsem v společnosti Worldway, která je něco jako čínský Microsoft. A představte si, víte, jak se překládá Away čínský blahobet. Takže to je něco jako americký blahobet rovná se Microsoft. Já myslím, že to říká mnohé. A proč členské státy dovážejí od Avey eh, produkty, proč s nimi navazují partnerství a spolupráce, proč. Je to součást celého systému. Třeba komunikace dvojího užití a sítě dvojího užití to do toho všechno patří. A další věc, kterou bych chtěla poukázat, je, že zde jsou důkazy, že tady opravdu nic nefunguje. Já myslím, že ta studie na to poukazuje. A měla by to napovědět vládám členských států. Jde o to, že společné stanovisko k vývozu zbraní je přijato mimochodem kvůli tlaku tohoto parlamentu. Já vás narada přerušuji, ale máme nabitý program a jsou zde určitá omezení týkající se času na jednotlivá vystoupení. Děkuji. Já dám teď ještě slovo Jeffrey Van Prosím, ale stručně. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci navázat na to, co říkala kolegyně. No, je to škoda, protože Spojené království se na CSDP eh, hodně podílí a v Atlantě jsou další do, budeme řešit za chvilku kapacity, která podporuje Spojené, Spojené království, ale vy říkáte, že to je neuměrné. Já nesouhlasím s tím, jak se to řeší, ale trochu bych protestoval proti tomu, jak to vy prezentujete, že Spojené království se na tom nepodílí, protože Spojené království se podílí a já bych mohl debatovat o tom, jakým způsobem se podílí, to je ale jiná otázka, otázka na naše vládu. Já neříkám, že se nepodílí, já říkám, že to bojkotuje Spojené království vždycky, když se to Spojenému království hodí. Děkuji. Děkuji. Já bych rád, paní předsedkyně, poděkoval. Chtěl bych poděkovat za prezentace. Každá studie, každý výzkum má vzdělávací smysl. Já myslím, že je složité pro vás analýzu situace. Situace je taková, že Lisabonská smlouva hovoří o nutnosti CSDP. Jenomže ta politika neexistuje. Máme jenom jakési fragmenty. A o tom bychom měli hovořit. Máme pouze fragmenty politiky CSDP. Před nějakou dobou proběhla diskuze, která ukázala na to, že členské státy se různí v názorech na tuto věc. A já bych rád ještě poukázal na jinou věc. Metodika. Když provádím analýzu politiky CSDP, tak se většinou soustředíme na otázky obrany a na otázky vojenského charakteru. A to si myslím, že je problém a že to je špatně. Tohle fungovalo před několika lety. V tuto chvíli však nelze řešit otázku bezpečnosti Evropy, aniž byste do této debaty zakomponovali tři další prvky. Energetická bezpečnost je jedním z nich. To je veliká slabina Evropy. My víme, že Evropa bude muset spoléhat na zdroje zvnějšku. A my nemáme v této věci toho mnoho společného. Nemáme společnou politiku, třeba na otázku Nord Streamu 2. Další problém jsou kybernetické útoky a kybernetické zločiny. A třetí problém je uprchlická krize a dopady této krize na otázku bezpečnosti Evropy. Poté, co jsem si vyslechl dnešní analýzu, tak si říkám, že jsou zde dvě navazující otázky. Dvě věci mi z toho vyplývají. Za prvé, jaké kapacity nám chybí k tomu, abychom mohli realizovat skutečnou politiku CSDP. A teď míním kapacity na úrovni Evropské unie. Členské státy sami o sobě takové kapacity mají. Oni jimi disponují. Problém je, když chceme zasáhnout na úrovni Evropské unie, tak se ptám, co nám tam chybí. Za druhé, máme velmi nedokonalý systém a mechanismus rozhodování. Tento systém se musí přepracovat. Podívejte se, co se děje. Každý měsíc probíhají samety a budou probíhat dál, dokud bude trvat oprchlická krize. Potřebujeme zde určitou efektivitu. Takže co udělat v této věci? Pan Schaffhausen. Já bych chtěl doplnit to, co říkal můj polský kolega. On v podstatě řekl už z větší části to, co jsem chtěl říct i já. Chtěl bych jenom upozornit, že obrana je Eh, předmětem národní svrchovanosti. Bez národní svrchovanosti není možná obrana. Ale je možná určitá spolupráce ve věcech obrany, to také odpovídá smlouvám. Je to tedy spolupráce v oblasti bezpečnosti, obrany a potom jsou tady ty nástroje posílené spolupráce. A proto je potřeba, na to je potřeba se zaměřovat, aby to přineslo nějakou přidanou hodnotu. <clears throat> Například z technologického pohledu jde o Eh, letadla, hmm, satelity nebo ponorky, kde jsme všichni silní a mohli bychom možná více se zaměřit na evropskou nezávislost nebo autonomii, chcete-li, já to opakuji, protože je potřeba aby v tom multipolárním světě byla Evropa co nejsilnější a aby se nemusela opírat ani o Američany, ani o žádné jiné velmoci. Takže jde o to, jak posílit tuto naši nezávislost nebo soběstačnost, chcete-li. Potom jde také o další oblasti, eh, kde bychom mohli spolupracovat, například energetika nebo kyb, eh, obrana před kyberútoky a obrana před terorismem. a celá ta práce by přišla neužitečná, kdybychom eh, měli eh, dávat dohromady naše síly nebo armády a vytvářet nějakou evropskou armádu. Ani Británie, ani Francie to nechce, takže pojďme se zaměřit na to, co je realistické, co je proveditelné a sice to, že eh, svrchované státy spolu budou spolupracovat <clears throat> a zaměřit se na ty naše silné stránky které mohou přinést přidanou hodnotu, což je, jsou různé technologie, věda a výzkum. Tady si myslím, že bychom se mohli vzájemně doplňovat. Pojďme definovat naše programy obrany. Na, to, na tom bude vždycky lépe než jakákoliv eh, potenciální evropská obrana společná. Takže je tady největší potřeba najít komplementaritu ve e, naší společné spolupráci. Thank you. Děkuji vám. Ještě bych e, doplnila dvě poznámky k tomu, co zaznělo. Já jsem naprosto stotožně s tím, co říkal pan Semko ve své prezentaci. Energetická bezpečnost je naprosto zásadní. A možnost realizovat úspěšně naše opatření a realizovat naše postupy, které chceme a potřebujeme pro to, abychom naplňovali naše cíle, tak musíme jasně identifikovat hrozby, které zde existují z hlediska bezpečnosti a musíme také nadefinovat odpovídající způsoby realizace našich opatření. Pane Raube, vy jste hovořil na začátku o nástrojích východního partnerství a to je jeden problém. Když se zaměříme na východní partnerství a otázku Ukrajiny, tak se to jeví celkem Jasné, ale když se zamyslíme nad Běloruskem nebo Arménii, tak už je to mnohem méně jasné, nebo vůbec to není jasné. Takže musíme pracovat s celou řadou nástrojů a zvažovat jejich možnosti, zvažovat i politické vlivy. Pane Rahube, pane Fiat, prosím, máte slovo. Děkuji za všechny připomínky a za položené dotazy, které jsme se poznamenali a které zazněly po naší prezentaci. Já zřejmě půjdu po těch otázkách, tak jak se týkají eh, mě. Pan van Orden. Já bych ráda řekl, že ve studii hovořím o interakce k dalším, s dalšími organizacemi. Není to klíčový prvek naší studie, ale klademe důraz na ustavení neformální koordinační skupiny pro řízení krizí. To by se řešilo v kontextu s OECD a NATO, takže tuhle dimenzi do toho vnášíme, je třeba myslet na to, že Evropská unie není jediným hráčem, který se má postarat o bezpečnost Evropy, se je potřeba navázat tu spolupráci a vzít ji v potaz. A pak, když se podívám na delegace EU, tak politické sekce jsou docela malé, zvláště když to srovnáte s jinými sekcemi jednotlivých delegací. A otázka zní, jak posílit koordinace mezi řešením otázky bezpečnosti na jedné straně a řešením a posilováním obchodního hlediska. Takže i tahle možnost personální obsazení delegací, i to by se mělo řešit. A my se v naší studii na tohle personální obsazení také zaměřujeme. Rovněž bychom měli vzít potaz, že nejde jenom o navýšení stavu, personálních stavů, ale také o to, jaká existuje vzájemná informovanost a vzájemné povědomí Eh, zda jednotliví pracovníci, třeba někdo, kdo pracuje v oblasti rozvoje, zda dobře zná eh, jiné otázky, otázky bezpečnosti, zda zná nástroje, které jsou k dispozici v těch jiných sektorech. Takže my jsme se v naší studii snažili opravdu tyto jednotlivé pohledy vzít v potaz. A teď pokud jde o otázku kapacit, co nám tady chybí, abychom dosáhli odpovídající účinnosti na úrovni Evropské unie, tak teď se dostávám k tomu, co říkala paní Zemke. Já myslím, že je důležité, abychom chápali, že Evropská unie je o spolupráci a koordinaci. Samozřejmě, že členské státy jsou svrchované, ale z té studie jasně vyplývá podle mého názoru, že Evropská unie má členským státům říct, že mohou všechny přispět k otázce bezpečnosti tím, že nabídnou své nástroje, které mají k dispozici. A to je efektivita, kterou lze tímto způsobem zkvalitnit a posílit. Mohlo by to být takové moto, tohle by měla Evropská unie hlásat členským státům a říkat jim, že takto by měli mnohem více spolupracovat a koordinovat. A to jsem se snažil v prezentaci vysvětlit. Nesmíme vnímat SDP jako izolovanou politiku. Je to politika, která má spoustu vazeb na jiné nástroje, kterým už říkáme a říkali jsme vždycky komunitární nástroje. Ale měli bychom jim říkat v podstatě bezpečnostní nástroje v tomto kontextu. Poslední věc k eh, východnímu partnerství. Samozřejmě, že je zde spousta problémů v eh, politice sousedství a to je problém studie. V průběhu naší práce se mění eh, situace, takže i přeskum této politiky bude mít svůj dopad. A Některé přístupy bychom asi měli znovu zvážit a přepracovat. Myslím, že je také důležité se eh, zaměřit na Azerbajdžán. Jak víte, Azerbajdžán plánuje opustit spolupráce v rámci Euronestu, což je další složitá záležitost, která východní partnerství ovlivňuje. Děkuji, pan Field, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jedno zastřešující téma zde není o rozlišování jednotlivých institucí EU, a NATO a tak dále. O tom tříštění to není. To nejsou ty instituce, ale jsou to členské státy. My hovoříme zde o svrchovanosti členských států. A ty si stále více uvědomuji, že i to slovo obrana už není tak jasné. Hovoří se zde o kybernetické bezpečnosti, energetické bezpečnosti, jednotném přístupu, jednotné reakci. Je zde spousta věcí, které můžeme podřadit pod zajištění bezpečnosti a obrané mechanismy EU. Tedy, když vezmeme v potaz tento předpoklad, tak v té studii jasně vidíme, že už existují eh, nástroje, které ne nutně eh, patří do tohoto celého kontextu, ale zároveň jsou to nástroje členských států. Nejde o to, že bychom potřebovali nové nástroje, o to nežádáme. My jenom říkáme, že určitý balíček už byl odsouhlasen členským státy a nebyl úplně využit bez zbytku. Já chápu ty další uh, otázky, že je důležité vzít potaz kybernetickou bezpečnost, energetickou bezpečnost. To je jasné, ale jde o to, aby toto neřešila pouze EU s tím určitým odporem členských států, ale jde i o to, aby to řešilo na to, aby pamatovala na to, že nejde jenom o vojenské operace, vojenskou obranu, že ji nemůžeme vnímat uh, izolovaně. A máme zde ještě další, eh, v poslední době hodně často používané slovo hybridní války. To je další. Klíčová otázka tedy je, jak ty vztahy řešit a jak využít všechny nástroje. Já myslím, že generální tajemník Stoltenberg a paní Mogherini, vysoká představitelka, udělali v této věci několik docela dobrých tahů a kroků. Problém je, že je potřeba poukázat a poukazovat na jednotlivé oblasti v rámci politiky CSTP. Paní Gomez, vy jste hovořila o obchodu a já se s tím stotožňuju. Potom je zde ještě další zjištění. A to je dvojí problém tom smyslu, že zde máme firmy v Evropě, které dlouho, zvláště v době studené války, měly určitě vždycky nějakou jistotu, záruku odběru od vlastního státu. Ale teď tyto, stát, tyto firmy ztrácí konkurenceschopnost protože už od nich tolik nenakupujeme, takže z nich se stávají a, a nadnárodní firmy a tento průmysl se stále více globalizuje, takže už to není, jak to bývalo, ale já se podívám na stávající situace a vím, že zde se všechno koncentruje ve Washingtonu. Dochází k šíření určitých typů technologií, které nám nás omezují v tom, jak být strategicky nezávislí a autonomní. Tyhle možnosti už nejsou, jaké byly. To je termín nabitý politickým kontextem a ti eh, ve Washingtonu samozřejmě volají potom, aby Evropa byla také mnohem více strategicky nezávislá a autonomní. Takže tím nemyslím, že byste nepotřebovali na to, to vůbec ne. Naopak na to ten prvek Evropy stále více eh, bere v potaz. Dobré zprávy jsou, že jste do EU eh, nezařadil Turecko. Děkuji vám, pánové, za tuhle debatu. Děkuji vám, dámy a pánové. Já myslím, že ta studie se skutečně musí prověřit, že členské státy to musí prostudovat. Já to rozhodně polskému ministrovi obrany doporučím a poznamenala jsem si některé zajímavé otázky, třeba využití strukturálních fondů, zájmu řešení některých otázek, třeba i sociálních otázek, co je problematika veteránů a tak dále. Já se to poznamenám. Děkuji mnohokrát a musíme přejít k dalšímu bodu na programu. V tuto chvíli už děkuji. Prosím, zůstaňte s námi. Well, it seems that... Zdá se, že Atalanta není až tak zajímavé tam. I'll take to, I'll have to take this talk. Ale i tak to musíme projednat, protože je to na našem programu. Dámy a pánové, dalším bodem je debriefing eh, mise našeho podvýboru do Atalanty, do její centrály Northwood. Tam jsme byli 24. září. Byla to velmi malá mise, byli jsme tam tři, já jako předsedkyně podvýboru, potom tam byl pan Van Orden, a pan Kircos. Bohužel nikdo další z našeho podvýboru tam nebyl, takže mi teď dovolte, abych vám stručně zhrnula, co jsme se tam dozvěděli. Já vím, že paní Gomez tam měla být, ale bohužel eh, hodou okolností pak nakonec nemohla. Byla to jednodenní návštěva v Northwood. Bylo to ve stejné době. jako zasedání v Sofii, Euromed a Federica Mogherini v té době byla v Římě, také měla tam eh, nějakou právu, takže velitel Atalanty eh, právě byl v Římě, aby se mohl setkat eh, s paní Mogherini. My jsme byli velmi eh, vřele přijati zástupcem velitelem admirálem. Millerem Maynardem. Všechno bylo výborně pro nás připraveno. Poukázali nám všechny aspekty operace Atalanta jak spírají zpravodajské informace, jak spolupracují se soukromým sektorem, Ta spolupráce je podle mě klíčová pro celkový úspěch operace. A to je určitě možné říci. Atlanta je pravděpodobně nejúspěšnější evropská operace v tomto regionu. Víme, že to je operace, jejíž cílem je snížit piráctví a terorismus u ro, rohu Afriky. Jde také o to, jak pachatele dostat před spravedlnost. jsme velmi pečlivě vyslechli všechno o skutečnostech, o zkušenostech eh, provádění těchto operací o tom, jak se dívají na e, budoucí působení EU na ForMed. Připomínám, že e, by e, její zástupce měl přijít k nám na naše zasedání se do budoucnosti. Je to velmi zajímavé. Také jsme mohli navštívit eh, velitelství námořních operací NATO, které je poblíž. Protože už je tady pan Klody. Klody, pardon. S nímž bychom měli hovořit o Středoafrické republice. tak bych tomu ráda přešla, ale jestli se to jestli ještě někdo chtěl, někdo vystoupit k tomuto bodu? Asi by bylo tak, kdybychom mohli rovnou pokračovat tím dalším bodem. Je to tedy výměna názoru s někým, kdo je nám, naším velmi dobrým známým, pan Gábor Iklody, ředitel CMPD, a jde o situaci ve Středoafrické republice. Tady je to Evropská mise EUMAM. Situace se tam zase zkomplikovala z různých důvodů a pan Ikody nám to určitě řekne. Děkuji paní předsedkyně, dobrý den vám všem. A omlouvám se, že jsem měl trochu zpoždění. Jsem velmi rád, že tady dnes mohu pohovořit o této misi jsem Africké republice. Chtěl bych to posoudit v kontextu dalších misí v rámci eh, společné bezpečnosti a zahraniční politiky. Budu hovořit o EU. Mám. Jak je hodnotíme? abych vám podal nějaké aktuální informace. potom bych chtěl nastínit budoucí plány. Jak tedy budeme nadále podporovat Středoafrickou republice při reformě jejich ozbrojených sil. A potom eh, bych chtěl zmínit o několika lekcích eh, nebo poučení, které jsme získali v provádění našich misí. Eh, OSN také projevila velký zájem o to, aby tyto mise sloužily jako model pro příští operace. S tím, že by Evropská unie relativně rychle mohla nasadit síly a mohla překlenout to nejkritičtější období předtím, než je možné vyslat misi OSN když příprava je další. Ale jsem to tady eh, považuje za vzor. Nejprve k té současné operaci EU MAM. Ta, jak asi víte, byla zahájena po úspěšném dokončení EUCAR. car. E Tam v eh, prosinci loňského roku mělo dojít k předání OSN, e, no, ale došlo tam k prodlení. A na základě eh, jasné žádosti prezidenta, prezidentky Samba Panza eh, se to zahájilo až v březnu, takže to bylo to na tom zahájení mnohem, mnohem menší vojenské poradenské mise. která představuje pouze 60 osob. Workar bylo 850, měla 850 členů. Jde o spolupráci s misí OSN Minuska. A vlastně tady, eh, tam mise měla dvojí úkol. jednak radit vládě, zejména ministerstvu obrany, o tom, jak velit a organizovat své zbrojené síly. A potom šlo také o to, jak jim poradit se zahájením procesu SSR tedy reforma bezpečnostního odvětví. A také jde o to, jak pomoci, na pomoci práci delegace Evropské unie. Evropská unie jež ve Středovické republice provozovala několik bezpečnostních projektů a tam tedy šlo o to, jak jim v tom pomoci. Když tady podíváme, jak proběhly tyto úkoly v jejich plnění, tedy nejprve ta poradenská část té mise, z titulu toho, jak, jakým způsobem ta mise byla zorganizována, tak jsme usilovali o co nejvíce o to, abychom mohli spustit dobře fungující velitelské systémy. Předravská armáda byla v rozkladu, neměla tady velitelskou strukturu, Takže hned bylo evidentní, že předtím, než je možné přistoupit k nějakým reformám, tak je potřeba ty složky reorganizovat. Aby všichni věděli, jaké mají místo v té hierarchii. Začali jsme ministerstvem samozřejmě. No proto na začátku jsme zejména radili ministerstvo obrany. No a potom je to i armádní štáb, to je ta další úroveň. A je jim podřízené jednotky. tak je možné seřadit tu velitelskou strukturu, aby byla konsistentně a koherentní. Tím se zestala samozřejmě řada problémů. Jednak bylo e, asi klíčové najít eh, on kontaktní osoby na všech úrovních, a to i na ministerstvu, kde bylo potřeba vůbec zajistit, aby ministerstvo začalo působit jako ministerstvo. A myslím, že tato mise byla úspěšná. Ale nyní se snažíme reorganizovat armádní štáb, abychom tady jasně nastavili ehm, zodpovědnost a vymezení kompetencí mezi ministerstvem a štábem. To by tady byla dobře fungující velitelská struktura a to by mělo začátku roku 2016 eh, začít fungovat. To je tedy ta první eh, část naší mise. Dalším úkolem bylo rozšíření sítě. Tedy jak zajistit systém obrany. Jinde nestačí, aby se to obezovalo na to vedení, je potřeba, aby to bylo propojeno s kabinetem premiéra, ministerstvem financí a také dalšími aktéry, tak aby nevelitelská struktura odpovídala širšímu kontextu. A kromě toho je také důležité, aby fungovala dobře spolupráce s delegací EU. Určitě se k tomu vrátíme ještě později. Evropská delegace hraje klíčovou roli, například poskytování vybavení armádě. A potom jde o spolupráci s Minuska, to je to mnohem větší, a mnohem větší operace OSN. A spolupráce s ní je klíčová. Další zásadní úkol pro misi je řízení lidských zdrojů. Já si dovedete představit, že je naprosto zásadní, aby ta reforma bezpečnostního sektoru probíhala správným způsobem, to například znamená biometrickou registraci více než 7 tisíc zaměstnanců, kteří v současnosti pracují eh, v armádě také je potřeba místním úřadům provádět eh, screening, aby mohli vyčistit ty řady vojáků a potom například mohli zahájit program znovu zapojování těch eh, povstalců do eh, regulární armády. Potom je to neoperativní eh, výcvik, jehož cílem je vybudovat efektivní velitelskou strukturu, tak aby místní ozbrojené složky tvořily páteř, na které by poté bylo možné dále budovat. Je tedy potřeba poskytnout výcvik eh, velitelům, v první řadě tedy Eh, pracovníkům štábu. Neoperativní výcvik je něco, co už mělo být zahájeno před nějakou dobou. Původně to bylo v eh, mandátu mise. PSC také eh, to zahrnuli do mandátu A také jde o to, že by to se zadělo do programu dalšího následného výcviku. Byly vytvořeny konkrétní projekty, Jeden je čistě o tom, jak jim zajistit zásadní vybavení, jako jsou židle, stoly a nádobí. Aby vůbec mohl ten výcvik někde probíhat. A na to šlo 250 tisíc eur. A další projekt, ten byl také velmi potřebný. je zajištění vůbec eh, bydlení a cest eh, těch eh, evropských školitelů, kteří to, ten výcvik mají poskytovat. A bohužel to se odložilo, ten důvod je to, čem už jsme tady hodně často hovořili. že jakákoliv iniciativa, která má budovat kapacity, kde tím příjemcem je nějaká obrana nebo vojenská organizace, potom podle eh, právní služby Evropské komise nemá nárok na podporu. protože to je prý v rozporu s článkem 41.2 evropských smluv. My už jsme tady eh, se o tom zmiňovali několikrát, probíhá o tom debata a to zabránilo pokroku při implementaci takovýchto projektů na vybavení eh, projektů. Máme jich asi 13 v současné době jde o čistě civilní vybavení, opravdu to jsou v podstatě stoly a židle a je to základní infrastruktura pro to, aby ten další výcvik mohl vůbec eh, dávat nějaký smysl. Bylo to ale zamítnuto, všechny tyto iniciativy. A teď eh, komise AAS se snaží to od nějakým způsobem odblokovat a napravit. Nechci zacházet velkých podrobností, to by vydalo asi na celou e, další diskusi, ale jde hlavně o to, jak odblokovat poskytování těchto prostředků na kratší projekty, jako je například ta otázka Kapkasaj, tedy právě ty stoly a židle. A potom je to dlouhodobější řešení, tedy jak zajistit, aby vybavení na výcvik to mohlo zahájit, aby to mělo nějaký dopad v terénu. Diskutuje se o tom a my doufáme, že během několika týdnů se podaří většinu těch projektů odblokovat. Ten důvod, že se nám podařilo spustit oba projekty, tak to dělo díky štědrosti dvou členských států. Lucemburska, které velmi laskavě nabídlo 400 tisíc euro na podporu tohoto projektu. A potom to byla Francie, která nabídla 50 tisíc. Takže celkově to bylo 450 tisíc euro, což bylo přesně ta částka, kterou jsme potřebovali, aby se ty dva projekty mohly spustit. Takže my jsme samozřejmě velmi rádi, protože konečně tady můžeme dělat to, co se od nás očekává, na co jsme dostali mandát. Na druhou stranu, myslím, že to eh, vrhá velkou pozornost na tento problém, že eh, jsme vlastně odkázáni na milost členských států a na jejich laskavost. Je to systémová, systémový problém a bylo by dobře, kdyby se ho podařilo nějakým způsobem vyřešit. To bylo takové hořké intermeco, omlouvám se, že jsem vám to musel všechno říct, ale je to úplně kritické. Vidíme, že Evropská unie tím dál tím více zapojuje do poskytování různých kapacit místním aktérům na v různých částech světa, zejména v Africe, ale nejenom tam. A je to velká překážka. Já teď samozřejmě nechci někoho z ničeho obvinovat protože bychom se také měli podívat, jak to funguje eh, u nás eh, doma v členských státech a i tady jsme svědkem toho, že eh, ti, kteří mají na starosti rozvoj, pomoc, vám řeknou podobné zkušenosti. Ale my tady chceme dosáhnout nějaké předvídatelné, udržitelné řešení, jak nabídnout tuto podporu v podobě civilního vybavení vojenským organizacím. A to je už teď mnohem více, než mohou členské státy dělat sami. Takže bychom měli zrevidovat možná naše národní postupy, které by potom umožnily podporu těchto procesů. Ještě jedno slovo k EU mám. Tady byla na konci září krize. Takže bych chtěl říct, jaký to mělo dopad na naše misi. Možná si víte, že na konci září došlo k eh, vypuknutí násilí eh, a k útoku na francouzské jednotky, ale to Eh, napětí tam pořád přetrvá, pořád se uklidnit, ale to napětí tam pořád je. Dochází k poradickému násilí, ne každý den, ale čas od času. A to také důležité je to, že byla podkopána důvěra a že armáda je obvinována z toho, že se účastnila těchto nepokojů. Že jaké by mělo být řešení, které my konsultujeme s tou místní delegací, s generálem Michelem, generálem Michelem, který je tady vedoucím, byl velitelem té mise. Je to potřeba vyhnout se tomu, aby armáda byla s těmi nepokoje spojována. Celkem se to týkalo asi 400 členů eh, armádních eh, armády, kteří se toho zúčastnili, ostatní ne. Takže obvinovat z toho celou organizaci by bylo asi neférové a asi by to bylo i kontraproduktivní. Musíme tedy zatlačit na armádu Středoafrické republiky, aby pročistila ty eh, členy, kteří se angažovali v těch nepokojích, aby ta jejich organizace byla, se zbavila těchto živlů a tím se znovu nastavila důvěra. Potom je také důležité znovu se zjednat autoritu. Pokud vojáci nebudou mít co na práci, pokud budou nečiní, tak eh, eh, se budou různě připojovat k různým aktivitám, které nejsou žádoucí a proto ten hlavní úkol je to, že bychom měli urychlit celý ten proces, vycvičit je, nabídnout jim nějakou perspektivu, protože dnes vlastně žádnou perspektivu nemají. Musíme jim dát nějakou důstojnost a důvěru v jejich vlastní budoucnost. Také eh, jim musíme nabídnout eh, pomocnou ruku, říct jim, že je v tom nenecháme, i po té, co bude mise ukončena. A ještě několik slov k tomu, co se bude dít po ukončení mise EU MAM. Poté, co skončíme tu naši poradenskou misi a bude tam fungovat politická struktura, všechny ty vazby mezi ministerstvy, štábem a tak dále, tak eh, bude potřeba zahájet ten řádný výcvik eh, příslušníků armádních eh, jednotek, ale není tady moc velká chuť, aby se do toho někdo pustil, není tady ani ta odborná, to odborné zajištění. Evropská unie to sice má, protože jsme to dělali už v Mali, v Somálii, v Somálsku, pardon, a asi bychom to měli dělat i tady ve Středoafrické republice. Je to součást té pomoci, kterou jsme tady začali nabízet. A teď nemůžeme v polovině toho procesu říct, to je všechno, udělali jsme všechno, co jsme mohli a teď eh, to musí převzít někdo jiný. Já si myslím, že tady máme zodpovědnost, abychom tom pokračovali a abychom budovali moderní, demokratické, zodpovědné ozbrojené složky. 8. října potom. Prezidentka přechodné vlády Samba Panca napsala dopis vysoké představitelce a požádala Evropskou unii o pokračování mise a s tím, že by měl, eh, že bychom měli podkovat i operativní výcvik. A my víme, že je zapotřebí splnit určité podmínky předtím, než jakákoliv operace takovýchto rozměrů může být zahájena. Je velice jasné, že tou první podmínkou je, aby proběhly řádné volby, zvolenou vládu. Nebude totiž odpovědností přechodné vlády, aby zahájila takový proces reform bezpečnostních složek. To musí učinit nově zvolená vláda. A ty volby jsou odkládány. Původně to mělo být naříjen nyní stále panuje naděje, že by mohly proběhnout v prosinci a pokud ne, tak na počátku příštího roku. Nicméně je absolutně jasné, že ta nová vláda nebude fungovat před březnem příštího roku, což ale stále ještě tady je včas, protože ten mandát mise eh, platí do července 2016. No a v ideálním případě by tam neměl být velký časový eh, přesun mezi tedy tou misí a tou novou eh, vládou. A předtím, než zahájíme takovou tu operaci, tak by měly proběhnout ty nejdůležitější postupy, vědět, koho budeme cvičit, kterým lidem můžeme věřit. To je naprosto zásadní a budoucnost tamního vojska je na to velice závislá. Co je také důležité v tomto je ten proces bezpečnostní reformy, tedy zajistit ty nejrůznější druhy zodpovědnosti mezi vojenskými složkami, policiemi, což je naprosto zase zásadní, protože často tam dochází k určitým střetům. A pak je také důležitý ten proces DDR a toto by měly vést spojené eh, národy, zejména tu část R, tedy reintegrace. Je tedy za, důležité zajistit, že ti bývalí bojovníci, pokud tam tedy jsou, pokud jsou připraveni, jak si změnit stranu svého působení, tak aby jim bylo umožněno aby se mohli začlenit mezi ty moderní vojenské složky země. A tady zase spojené národy by měly být lídrem. A my jsme hovořili s kolegy z OSN, abychom si ujistili, že oni převezmou tuto zodpovědnost. Pak je otázka infrastruktury a rozpočtu. Tady zatím ještě nemáme nějaké konkrétní eh, čísla, jak asi víte tato země nyní spadá do sankčního režimu Spojených národů, to znamená, nesmí se tam zasílat zbraně, to zase není zodpovědnost Evropské unie, ale pokud chcete vytvořit opravdu schopné vojenské složky, které by měly plnit i ústavní roli, tak vojenské vybavení je zapotřebí. Co si nyní tedy eh, myslíme? jaký je ten harmonogram. 17. listopadu zasedání Rady pro zahraniční záležitosti. Tady by se mělo hovořit o jasných rolích, o začátku strategického plánování pro tu výcvikovou misi EU. To znamená, ta práce by v tomto měla začít eh, příští týden, poté co se přijme rozhodnutí ten dokument by mohl být připraven do konce ledna a to by mělo být pro nás dostatečně včas, abychom jaksi připravili terén, personál a všechno to ostatní včas proto, aby ta mise mohla začít v době, kdy stávající mise bude končit svůj mandát. A nyní ještě, pokud mám stále ještě čas, tak několik slov a pokud si myslíte, že už hovořím dlouho, tak mě prosím zastavte. Nicméně já si myslím, že je to ještě jedna důležitá věc, kterou vlastně činíme vůbec poprvé s OSN. A to je to jaksi ponaučení se z těch zkušeností, které jsme získali ve Středoafrické republice, zejména tedy na základě těch operací EUFOR, ale ty nám slouží jako dobrá zkušenost. Spojené státy jsou to zajímaví a myslíme si i my, že to může být dobrým modelem pro budoucnost. Samozřejmě, že jsme si hodně stěžovali, že od chvíle, kdy se rozhodlo a kdy se zavedlo Euforkar, že to trvalo 79 dní, než tedy ta mise mohla být eh, umístěna. Nicméně určité podle názoru druhé strany to bylo fantastické, pro ně by to jinak trvalo více než rok to znamená, pokud existuje nějaká konkrétní situace a členové se dohodnou, tak to na, vojensk, že to vojenské nasazení je zapotřebí, aby se zabezpečilo určité místo, aby tedy vytvořilo bezpečné prostředí, jako to bylo v Bangi pro Euforkar, tak taková překlenovací operace, která tam bude v tom mezidobí, i když třeba OSN je poměrně pomalé a naše složky se také zavádějí, tak to dobré. To znamená, a v lednu bude zasedat EU um, OSN Steering Committee a tam se právě, vlastně bylo to už v letošním roce, a tam se rozhodlo, že tady bude nějaký takový uh, překlenovací sbor. A z tohoto důvodu byla také zavedena revize na základě dohody o novém pracovním programu OSN EU na roc, roky 2014 a 15. Samozřejmě do toho bylo vynaloženo velké úsilí a doufáme tedy, že ta práce se objeví na příštím zasedání toho řídícího výboru, to znamená někdy v prosinci. A ještě bych, pokud vás to zajímá, právě několik těch ponaučení. I nadále to bude součástí naší práci. Jedna věc se týká té obecné metodiky. Tady asi, jak víte, hovoříme o tom trojuhelníku OSN, EU a Africká unie. Tak to vlastně všechno začalo. Nicméně problémem tam bylo, že když tedy začalo to plánování na straně EU, tak jsme vlastně nevěděli, zda máme poskytovat tedy podporu a být tím překlenovacím prvkem mezi Africkou unii a to, těmi operacemi OSN. Původně to byl plán pro MISKA. To byla ta mise Africké unie, která předcházela minusce. To znamená, to společné plánování, takový byl záměr, aby to začalo co nejdříve, aby se zajistilo, že od samotného prvopočátku to plánování bude probíhat společně, že prostě zajistíme tu nezbytnou synergii, že budeme spolupracovat. A toto je tedy rámec, který pak sloužil pro mnohé podobné situace, které mohou nastat i na jiných místech v Africe. A my opravdu si přejeme, aby to tak fungovalo i nadále, aby se eh, Spojené národy zapojily a Africká unie také. To znamená, bylo to spojené úsilí a my jsme vynaložili miliony či miliardy, abychom vybudovali ty jejich schopnosti a kapacity, aby Africká unie mohla vést takové operace. To je tedy to prostředí, ten systém trojuhelníku a doufám, že na něj můžeme spolehnout i v budoucnu. Za druhé, taková technická záležitost, nicméně zásadní problém a tím je výměna informací. A nám není umožněno ty tajné informace EU předávat našim kolegům z OSN. Ani v té plánovací fázi, ani v té výkonné. A to je opravdu problém. Pokud se podíváte na dnešní EUMAM, hovoříme o nějakých 60 lidech, tak vlastně musíme do určité části, nebo závisíme na tom, na té práci také eh, složek OSN a pokud si nemůžeme předávat informace, to už je problém bezpečnosti a myslím si, že je to záležitost, která by měla být vyřešena a navíc to vlastně narušuje i samotné to řádné plánování. Ty čtyři generace v podstatě tady taky řešíme určitý problém. V průběhu operace EUFOR jsme měli tady národní složky, který, které Spojené národy požádali, aby tam zůstali a znovu tedy vynaklad, působili tam, až dojde tedy do změnu té takzvané vlajky, až začne fungovat minuska. Nicméně k tomu nedošlo. Spojené národy si přáli, aby tam zůstaly zvláštní složky, konkrétně žandarmarin. To bylo poprvé, kdy jsme z evropské strany tam zapracovali i ty složky žandarmarin a Spojené národy měli velký zájem, aby oni tam zůstali, nicméně to z naší strany nebylo možné. Stejně tak Ekotex, sbory, nicméně tím jsme měli zase potíže, došlo k velice pozdní dohodě i ze strany OSN, kdo tedy to převezme, jak to bude fungovat a podobně. To znamená, tyto věci musí být zase vyřízeny s velkým předstihem. A pak ještě jedna věc. Gruzie, konkrétně tedy partnerská země a víme, hrála velice důležitou roli v této operaci. jak v EUMAMu, tak v Forcaru. U Forcar operacích tam všichni z těch několik stovek členů, 800, jich eh, Gruzie poskytla asi 160 a to je podstatné posílení personálu. Můžeme tedy říci, že část těch nákladů, které musela vynaložit Gruzie, zaplatili jiné země, jako například Francie, Číni. Nicméně i tak to opravdu byl velký počet zaměstnanců a oni byli ochotní je vybavit, aby mohli působit v té středoafrické republice. Mají ostatně již velice dobré záznamy, když se podíváte i na operace ISET, to bylo 1600 zaměstnanců a ti pracovali opravdu velice eh, důrazně, tam tak nějak nepobývali, oni A to znamená, i tady tyto příklady jsme právě zapracovali do těch takzvaných ponaučení se, tedy že tu nejsou důležité složky jako EU, OSN, ale právě i ten příklad Gruzie. A to je důležité nejen pro ně, ale i pro nás. Bylo k tomu několik takových kritických připomínek, ale pro nás je to zásadní už od samotného počátku, že tedy některá tato mise byla zavedena v roce 2003 a vlastně nyní už probíhá nějakých 34 operací, tak téměř ve všech se naši partneři účastní. To znamená, abychom pochopili, jaké oni mají potíže, když se chtějí zapojit, že jsou připraveni se zapojit, tak pro nás je to velice důležité, abychom prostě třeba připravili více pobídek, aby to vše dobře fungovalo. Dobře. Pane Iklody, já bych vám chtěla pouze říci, že naším dalším bodem našeho pořadu jednání je právě veřejné slyšení na téma spolupráce s třetími zeměmi a obecně spolupráce. To bylo velice důležité si vyslechnout, již před samotným tímto slyšením. A ještě než já předám slovo některým našim členům, bych se také chtěla vyjádřit k tomuto tématu. Na úvodu roku 2015 to byla mise výboru SEDE do Středoafrické republiky. To byla v podstatě taková poslední fáze existence těch operací Euforu, a té překlonovací mise v Bangi a v podstatě všechny ty zúčastněné strany, všichni, kteří se zúčastnili to EUKARu, hovořili o výtečném způsobu, jak ta operace fungovala. Možná někdo měl nějaké pochybnosti, zda to byla ta vhodná chvíle na přesun pravomocí na minusku. Nicméně po určité době jsem toto spochybňovala já sama. To znamená, ponoučili jsme se zase z příslušných událostí a myslím si, že se musíme tak nějak zamýšlet v tom dlouhodobějším horizontu. A ostatně to zmínil i ten velitel z žandarmerie, které byly přítomny. A když jsem hovořila s účastníky s vojáky. a se členy zástupci členských států nebo s členy žandarmary, tak oni to vyjádřili tak, že jsou připraveni, že by mohli působit i v Afghánistánu, že se cítí připraveni ale že se nebojí opravdu být nasazeni i tam a přeji si opravdu přispět k zajištění míru. A co se týče toho samotného mandátu minusky, tam ta situace byla složitá, došlo k celé řadě opravdu velice nešťastných eh, momentů, vedlo to k rezignaci velvyslance ještě před zasedání bezpečnostních výborů a ostatně to bylo rozhodnutí i generálního tajemníka OSN, který přijal tuto rezignaci. Tedy doufejme, že nyní tedy zase ta situace pro Euforkár se zlepší. Ten převod sil, pokud mám říci pravdu, tak aspoň z tohoto hlediska nebyl úplně nejúspěšnější. Minuska se asi nechtěla příliš do toho zapojit a opravdu pro Forkar to bylo složité období, takže doufejme, že ta situace se zlepší. No nyní paní Gomeš. Dovolte mi ještě, abych pane Kalame dala v první řadě slovo paní Gomeš a následně pohovoříte vy. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat panu Iklodimu za zajímavý briefing. A opravdu to byla zajímavá a úspěšná zkušenost, řekněme, za opravdu složitých situací. Ano, v Středoafrické republice máme Evropskou misi, nicméně víme, že některé členské státy a tam hrají, řekněme, relevantnější roli než jiné. Je, je to neproporční a to stěžuje celou záležitost. Nicméně jenom ten fakt, že aspoň někdo z nich tam působí aktivně, už pomáhá. Ano, mě i překvapily určité ty potíže, které jste zmínil a doufám, že se vám to podaří vyřešit, jako třeba ty směšné naprosto právní uh, překážky jako zásadní dodávky i toho civilního vybavení. A dovedu si představit, jak je to i zajímavý případ pro OSN a proč i oni si přejí, aby toto byl model. Ale samozřejmě jsou tu ty zásadní podmínky, které jste zdůraznil, že je třeba splnit, abychom mohli tedy přistoupit k té další fázi. Ostatně i úspěch té mise je měřen podle výsledku a toho, jak bude i vycvičena ta nová vojenská složka. Ale bude si to vyžadovat i ten nový legitimní rámec a je důležité tedy, abychom i my k tomu přispěli. A mám na vás tedy otázku. A mohlo by se to stát takovou tou, takovým modelovým příkladem nejen pro ostatní mnohé africké země, ale stejně tak i pro nás, vzhledem k těm úkolům, které budeme jednou mít, které budeme muset splnit. a my vlastně to, že jsme si to dlouho nechtěli uvědomit, tak to vlastně bylo příčinou toho, že třeba sousední Libie se dostala do fáze, v jaké nyní je, co se týče bezpečnostních otázek. To znamená, ano, i v Libii budeme muset eh, na tomto zapracovat ty procesy SSR, DDR, to prostě nepůjde bez zapojení Evropské unie. A mám tedy otázku, do jaké míry si myslíte, že toto by mohlo být eh, důležitým eh, modelem pro sousední země, protože mnohé z těch problémů, které řešíme v Středoafrické republice, mají naprosto jasný, jasné propojení s tím nepořádkem, který panuje v Líbii a i v nejbližším dalším okolí. Děkuji, pan Kelám. Děkuji, paní předsedkyně a já také chci poděkovat panu Iklodymu za eh, výbornou prezentaci. Souhlasím s paní Gomeš v tom, že Středoafrická republika by mohla mít eh, důležitou roli i pro další mise. Pak zůstává ale otevřená otázka a to, proč se situace nestabilizovala. Jedná se o malou zemi, populace je, nedosahuje ani pěti milionů, takže jak si je to země, s kterou bychom se mohli umět vypořádat. Mezinárodní složky a ta pomoc, ta tam již působí několik let. Ostatně i sousední země zase poskytují pomoc uprchlíkům, dětem Tedy i přestože tam byla poskytována humanitární pomoc, tak došlo k tomu vyhrocení v září a zatím tu není nějaký konkrétní výhled na to, kdy budou ty volby. No a vzhledem k této situaci mám tady otázku. Podle vašeho názoru, z vaší zkušenosti, jaký si myslíte, že může být ten zásadní faktor pro tu neustálo opakující se nestabilitu? tady je třeba brát v potaz i ty externí aspekty, jak tedy vy nahlížíte na tuto situaci. A já nevidím žádný další mm, dotaz, takže prosím, pane Iklony, máte slovo. Ano, děkuji vám za otázky a připomínky. Co se týče toho dopisu, tak asi nejsem tím nejpříslušnějším, aby na to odpovídal to by tady asi museli být kolegové z Geodesk, kteří prostě jednají se Středoafrickou republikou každodenně. To bych vám musel jenom říkat já, co si čistě osobně myslím. Financování toho vybavení. Zase tady s tím začnu. Ano, to je zásadní problém a bude muset být vyřešen takovým způsobem, aby nám to pomohlo plánovat a vykonávat naše zodpovědnosti v budování kapacit v jiných zemích. Je naprosto zřejmé, že oblast obrany nemůže být jaksi kladena stranou z toho komplexního úsilí. Pokud si přejeme budovat opravdu dobře fungující státy v Africe, ve východní Evropě, kdekoliv jinde, tak samozřejmě potřebujeme umožnit místním orgánům, aby opravdu měli své kapacity v těch všech zásadních oblastech a obrana jednou z nich. Pokud vyčleníte obranu, tak země prostě nebude fungovat, může skolabovat a následně výsledkem všechny další investice, které tam byly do vzdělání, do zdravotnicí, do infrastruktur, to vše bude ohroženo. Takže je naprosto zásadní to dobře vyřešit. A jak to ještě vnímám i ze strany komise, tedy že ta se opravdu maximálně snaží. Mohli jsme tu mít potíže a možná jsme ten problém popsali tak nějak obecně, nicméně já jsem bych k tomu ještě dodal, že ty národní praxe nejsou zase příliš odlišné. My tedy očekáváme od těch, kteří mají zodpovědnost za rozvoj těch fondu, aby jaksi změnili svůj přístup, svůj postoj, postoj více, než my to můžeme učinit u nás doma. To je opravdu velká výzva. Už bylo učiněno poměrně velké úsilí. A mohu říci, že pan předseda Juncker v tom jeho dopise o záměrech tam naprosto jasně zdůrazňuje tuto problematiku. Tvoří to součást programu komise na příští rok, celou řadu těch dobrých aktivit, jenom abych to doplnil, ten obrázek. Ono je to složité, ale my proto potřebujeme vaši pomoc. K té modelové roli a jak na to nahlíží OSN, ano, je, a je třeba splnit všechny ty podmínky. Tady neposkytujeme nějaký biankoček, který bychom jim jen tak nabízeli. A za druhé, nesmí se na to nahlížet tak nějak automaticky, tedy že OSN bude intervenovat nebo tam něco, něco nasadí a že Evropa tam prostě jenom tak nějak pokrývá ty mezery v nějaké mezidobí, kdy jejich postupy jsou pomalé, tak my tam budeme, tak to ne. My uh, máme vždycky ad hoc rozhodovací možnosti, je to na členských státech, zda se zapojíme. Nicméně ten model by se měl rozvíjet tak, že vždy, když je tu tedy nějaký záměr, tak to můžeme učinit plynule, efektivně a ve prospěch a k uspokojení všech. Ano, je to opravdu ta modelová role. A nyní otázka Libie a SSR, DDR. To je součástí těch plánovacích možností i v dnešní době. Ano, zase budou muset být splněny určité podmínky, některé méně závažné, jako existence GNI up. ale toto podporuje široké publikum. Tady zatím nejsou nějaké záruky, může to být třeba určitá možnost dohody, pokud se tedy libýské strany dohodnou ale pokud tedy ty podmínky budou splněny, pokud bude usnesení OSN, tak je to jedna z možností. Pokud tedy eh, se ustanoví gen a tak v případě tedy hned toho prvního dne, kdy toto bude zavedeno, tak se to může spustit, zaměříme se tedy na jejich potřeby, co všechno oni potřebují ale potřebujeme pro tuto situaci už být připraveni. A takový je víceméně postup, co můžeme nabídnout a pak se zjistí, zda oni mají zájem nebo ne. Ano, opravdu, Libie, tam to asi bude taky takto to probíhat a můžeme zajít i uh, trošku dál. Jednou z, tako- jedno z takových našich obav je jak tedy to bude vypadat i s islámským státem. Když se podíváte na celý ten region, tak je to v podstatě zázrak, že Libanon ještě nějak funguje, takže si říkáme, jak vlastně je můžeme podpořit, jak posílit tu jejich eh, odolnost vůči ostatním zemím, že se tento virus nešíří dál. A tady zase hovoříme o budování kapacit. Někdy je to otázka finančních prostředků. Třeba Jordánsko někdy řekne, ano, my tady máme určitá miliony uprchlíků, máme zadlužení, potřebujeme tedy v tomto pomoc. Takže někdy je to otázka finanční podpory, ale jindy to bývá otázka budování kapacit jejich schopnosti, e, někdy policie může na pomoci žandarmary, vojenský výcvik a v tomto můžeme být my aktivní. A budou to zase v budoucnu činnosti jak OSN, tak SBOP. Ano, můžou s tím být určité potíže. Ano, nejedná se jenom o finanční prostředky, jedná se také o míru připravenosti členských států poskytovat tedy svoje složky. Vzpomeňme si zase na tu malou složku EUMAM, bylo tam 60 členů. Kolik tam bylo tady těch konferencí? Myslím, že sedm. A díky právě Gruzícům kteří také nyní poskytli pět eh, jednotek na ochranu. Ano, musíme synchronizovat, harmonizovat naši vůli, ochotu být připraveni a poskytnout zdroje, abychom podpořili takové činnosti. To je zase naprosto zásadní oblast. Leave it rather to the uh, to my uh, lot more knowledgeable já předám slovo svému znalejšímu kolegové, aby se vyjádřil k otázce, co je to nejdůležitější, co by mohlo udržet Středoafrickou republiku pospolu, aby se stala životaschopným státem, v kterém už nepanují žádné konflikty. Já jsem minulý týden strávil celý vlastně v Somálsku a nejdůležitější zde je úvaha, jak u země, která je do určité míry uměle vytvořená a jaký udržet pospolu. A aby se odpovídajícím způsobem reagovalo na místní potřeby a zároveň existovala motivace fungovat v rámci federace. Vždycky, když se hovoří o migraci, a to se teď hovoří, každý den je to prioritní téma, tak eh, vystane pochopitelně otázka bezpečnosti. Jak v zemích původu, tak v zemích to hovoří se o životních podmínkách. Ono to stojí hodně peněz, ale stojí to za to. Mr. Děkuji, já vám moc krát děkuji, pana Claudio, děkuji vám za extrémně informativní a srozumitelnou, skvěle strukturovanou prezentaci. Děkuji vám. A ráda bych vás informovala, že se náš sekretariát snaží na příští rok, někde na začátek roku, pozvat velitele a budeme moci dále hovořit o těchto otázkách. Please stay. we have uh, next point of our agenda which Další na programu je veřejné slyšení k otázce spolupráce s třetími zeměmi a organizacemi. V rámci politiky CSDP máme zde čtyři panelisty, čtyři řečníky. Ještě čekáme na jednoho, který uvízl někde v rámci Evropského parlamentu a jeho bezpečnostních opatření při vstupu. Doufám, že to zvládne. Děkuji. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Uh, or re-announce once. Já znovu ohlásím začátek našeho veřejného slyšení. Slyšení bude ke spolupráci s třetími zeměmi a organizacemi na poli politiky CSDP. A já mám to potěšení, že mohu přivítat vynikající řečníky Klára Kancler z EEAS. Potom za třetí země, které spolupracují s EU, vojenský poradce marocké mise, Pan Ana Salami Hamedane. Doufám, že jsem zvládla eh, tu výslovnost vašeho jména, říká paní předsedkyně. Pak eh, pan Rorekin, vedoucí spolupracujícího úřadu OSN a pak v neposlední řadě pan Joachim Kops, děkan univerzity Free University v Bruselu. Dámy a pánové, tématu předcházelo velmi relevantní téma a velmi relevantní přednáška to znamená, že jsme v tuto chvíli minimálně o jednom úhlu pohledu spolupráce informováni. A já už v tuto chvíli předám slovo paní Klára Gansland. Paní Klára Gansland, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za pozvání, abych se vyjádřila k politice CSDP v souvislosti se spolupráci s našimi partnery. Spolupráce je nedílnou součástí komplexního přístupu EU k CSTP. Máme zde společné výzvy, kterým čelíme, nikdo jim nemůže čelit sám izolovaně. Musíme tedy spolupracovat. A když spolupracujeme, tak můžeme těžit ze zkušeností, znalostí, možností a kapacit našich eh, partnerů. Zároveň to utužuje naše vztahy, vytváří to vztahy a zbližuje nás to s našimi partnery. Samozřejmě spolupracující partner nám i pomůže v tom, že je podnícena legitimita celé akce, pokud to není pouze EU samotná, ale vstupují do toho další subjekty. E, legitimita je podpořena. Evropská rada v červnu upozornila na nutnost posilování partnerství v rámci CSDP, zvlášť pokud jde o spolupráci s OSN, NATO a Africkou unii. A vysoká představitelka rovněž jasně řekla, že partnerství by mělo být ústředním tématem centrální globální politiky EU. Konkrétně bych chtěla stručně nastínit čtyři hlavní pilíře, čtyři hlavní prvky a partnerství EU v rámci CSDP politiky. První pilíř je regionální spolupráce s regionálními a mezinárodními fóry. To je OSE, OSN, NATO, Africká unie. Pak je zde účast v eh, zahraničních misích. Třetí pilíř v rámci partnerství je bezpečnost a obrana a související dialog s našimi partnery. Za čtvrté, vytváření kapacit našich partnerů, to je ústřední téma. Tedy tuto chvíli bych se dostala k prvnímu prvku. Spolupráce s OSN, OEC, NATO, Africkou unii. OSN, to je samozřejmě klíčová spolupráce na všech úrovních. A já jsem moc ráda, že se mohu zasedat s kolegou a přítelem z OSN. Chci upozornit na to, že tato spolupráce je zásadní na všech úrovních, na té politické úrovni i v terénu samotném. Bilaterální vztah s OSN se vytvářel a za poslední roky se hodně utužil. V podstatě pro nás už je to každodenní rutina. Máme společné hodnoty, společný závazek jako udržet mír. A z hlediska politiky CSDP mohu například eh, upozornit na boje v Mali a střední Středoafrické republice. To je výborná, výborný příklad. A letošní mise ukázala, jakou operační hodnotu toto partnerství přináší. Přispíváme k rámcové dohodě o podpoře misí, stejně tak jako eh, nám v tom pomáhá dohoda o důvěrné výměně informací. To jsou vynikající nástroje, které nám umožňují dále rozpracovat tu zájemně užitečnou a prospěšnou spolupráci. Také bych chtěla poukázat na to, že se velmi dobře naplnil akční plán, který měl pomáhat udržet mír od roku 12 v roku 2014. V tuto chvíli se připravuje nový materiál, který připravila EU a OSN a na jaře se to dopracovalo. Máme zde sedm prioritních oblastí, na které se budeme soustředit. To jsou priority, které by měly platit do roku 2018. A rychlá odezva, pomoc eh, bezpečnostní architektuře, pomoc EU ve prospěch OSN, a reforma sektorů, vzájemná pomoc a podpora a samozřejmě vyhodnocování, posuzování a výměna informací. Máme strategické pokyny k této spolupráci díky řídícímu výboru. Další řídící výbor bude zasedat 3. prosince a spolupředsedat bude Pedro Serrano, náš generální tajemník, a bude tam pan Lacus za OSN. A bude se možnost probrat dlouhodobé trendy spolupráce a, a operační spolupráce, operativu samotnou. Také bych měla upozornit na to, že na nejvyšší úrovni EU se účastnila summitu k zachování míru. To pořádal prezident Obama. NATO a EU samozřejmě jsou zasaženy měnící se bezpečnostní situací. EU spolupracuje s členskými státy, snaží se eh, naše kapacity eh, umožnit a zprůchodnit v rámci všech dohod. Krom vytváření kapacit jsme hovořili i o jiných eh, oblastech, jako, je, jako jsou hybridní kybernetické útoky a jiné úseky budování kapacit. Krom politických potíží, které nadále přetrvávají, mohu říci, že existují výborné neformální a pracovní kontakty mezi jednotlivými pracovníky na jednotlivých úrovních. Také bych chtěla poukázat na pokrok, k němuž došlo letos na jednání na PCA. Evropské r, obr, Evropské rady z prosince a června a samity NATO, když se podíváte na ten sled jednotlivých samitů EU a OSN, tak ten sled pouze napovídá, jak je zde sledován závazek eh, posilující se spolupráce. Nadále chceme eh, africkou architekturu pro udržení míru psa udržet. A EU se zasazuje o osílení těchto možností, jelikož je to zásadní věc od okamžiku samitu mezi EU a Afrikou z roku 2007. To pouze doplňuje celý rámec dalších našich nástrojů a opatření a je to provázáno s dalšími oblastmi spolupráce. Se realizuje na třech úrovních. Za prvé jde o posílení dialogu, včetně EU a politická bezpečnostního výboru a e, Africké rady pro bezpečnost a PSA je tímto plně operativní. Za třetí před, předvídatelné financování a um, mírových operací. Poslední summit z dubna tento závazek pouze uh, obnovil. Pokud jde o EOECA, uh, EU má Eh, z OECA eh, velmi dobře nastavené vztahy, včetně krizového řízení a probíhá spolupráce v Kosovu, na Ukrajině a v Gruzi. Paní předsedkyně, já trošku spěchám, protože se jsem vědomá toho nedostatku času a máme to před sebou ještě hodně, takže to musím říkat rychle. Musím ještě upozornit na panel východního partnerství k společné bezpečnostní politice. To je velmi důležité vzít v potaz. My zde máme šest partnerů, s nimiž se každých šest měsíců setkáváme na expertní úrovni. To je více vrství způsob, kde zasedá celá řada stran. Máme zde šest partnerů Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina a další. Řešíme společné zájmy a doplňujeme zkušenosti ostatních partnerů. Vyslechli jsme se například gruzínské zkušenosti, které byly velmi užitečné, co se týče našich operací ve střední Africe. Také můžeme řešit pro ně zajímavé otázky Například se řešilo, jak probíhá přeskum politiky sousedství, jakým způsobem práce EU na strategických komunikacích. My se opravdu snažíme dodržovat eh, doporučení našich východních sousedů. Další vícestraná fóra, v rámci níž pracujeme, máme zde regionální fórum ASEAN, pak kontaktní skupina proti piráctví na somálském pobřeží, k tomu se ještě můžeme vrátit později. Teď jsem říkala, že jsme měli čtyři pilíře a já jsem se vyjádřila pouze k jednomu. Takže druhý je účast našich partnerských zemí eh, při misích CSDP. To je velmi dynamicky se rozvíjející oblast a nástroje, které zde existují v zájmu této spolupráce, jsou především FPA, rámcové dohody o účasti. My jsme je podepsali, už platí, jsou v platnosti s 18 partnerskými zeměmi a zároveň by měla vstoupit v platnost další s Korejskou republikou, Dobře to vypadá i s Marokem a to já jsem moc ráda, že jsme si měli možnost vyslechnout víc o Maroku. Tyto rámcové eh, dohody o účasti jsou velmi užitečným nástrojem, jak vylepšit a zkolevnit naše spolupráce a prohloubit možnosti, jak získat um, pomoc ostatních zemí. Nefunguje to však automaticky, to nikoli. Takže když probíhá nějaká mise či operace, tak vždy musí členské státy EU učinit rozhodnutí, zda u konkrétní akce budou žádat účast dalších. Rozešlou potom takovou výzvu a pokud partnerská země chce, tak může pozitivně zareagovat a pak eh, členský stát pozvání nebo výzvu akceptuje roce 2014 jsme měli 15 zemí, které se našich misích účastnily. Bylo tam asi 560 eh, pracovníků, což je 8 eh, všech personálních stavů, takže obrovské číslo. Já už jsem hovořila o Gruzii, pak Srbsku, Turecko, které pomáhá v Africe, Turecko, které s námi spolupracovalo v Bosně, Maroko, to se už v minulosti hodně angažovalo a také hodně se účastní v rámci EU Lex Kosovo. Spojené státy a Turecko. Krom přímé účasti máme spolupráce s Kolumbií na operaci Atalanta, to už běží několik týdnů. A obecně řečeno máme dobré zkušenosti při spolupráci v rohu Afriky. S dalšími zeměmi Čína, Korea a další. To je velmi důležitý aspekt, který musíme vzít v potaz při provádění přeskumu eh, strategických materiálů. Nyní se dostáváme k dialogu. Ty jsou důležité. Na jedné straně se zde hovoří o pomoci partnerských zemí při našich operacích, ale jak už jsem říkala, tak zde je to e, zároveň i prostředek rozšíření a prohloubení spolupráce. Nám to umožní s těmito partnery hovořit o společných tématech, e, realizovat třeba výcvik společně, umožní nám to sdělovat si osvědčené postupy. A nyní se dostávám k budoucnosti a dalším e, vyhlídkám. Já jsem už říkala, že máme dohodu s Korejskou republikou, ta už je podepsána a teď se čeká na ratifikaci. Švýcarsko nám dodá připomínky a bude toho ještě více. V tomto smyslu vytváření kapacit a budování kapacit našich partnerů. Samozřejmě cílem je podpořit lokální partnery, aby měli možnost zasáhnout v okamžiku krize. Já myslím, že moji nadřízení už vám říkali o společném sdělení a komunikaci, takže tam není asi potřeba, abych se k tomu dále vyjadřovala. Děkuji. Jenomže někteří jsou zde noví ve výboru, takže prosím velmi stručně bylo společné stanovisko vysoké eh, představitelky a komise. To bylo vydáno v Dubnu. Hovořilo se zde o posílení kapacit, o budování kapacit v oblasti bezpečnosti a obrany. A práce na tom nadále běží a jsou zde dva cíle které sledujeme tímto společným postupem. Chceme budovat kapacity, snažíme se využít všech nástrojů, které má EU k dispozici v tomto směru a také nám jde o vytváření skutečných partnerství, o to, aby regionální organizace a regionální partneři měli v rukou nástroje, jak řešit krizové situace. Hlavně se soustředíme na africký kontinent v tuto chvíli. Je ale naším pevným přesvědčením, že ta nová operace, které říkáme vycvičit a vybavit, by se mohla uplatnit i u jiných partnerů. My eh, v tuto chvíli už dáme slovo dalšímu, stejně bude ještě druhé kolo, takže se ještě dostanete ke slovu. A v tuto chvíli předávám slovo dalšímu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za pozvání na toto slyšení. Jsem rád, že tady mohu stručně nastínit roli Maroka ve společné bezpečnostní politice. Jde o nové aktuální informace v tomto regionu, také zrůst radikalismu. Myslím, že by bylo dobře, aby došlo k rozšíření bezpečnostního obraného partnerství s Marokem. Partnerské státy by tedy solidárně se měli domluvit na strategických prioritách a operativním spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, tak, aby postihli všechny potřeby a hrozby, které se vyskytují v této části Středomoří. Maroko <clears throat> vždycky uvědomovalo vzájemné působení různých faktorů a partnerů. My jsme pro eh, progresivní vyvážený dialog, který by měl zajistit viditelnost eh, této politiky a je potřeba, aby ke všem bylo přistupováno rovnocenným způsobem a abychom eh, se zaměřili také na politiku lidských zdrojích a aby nedocházelo k oslabování jiných oblastí spolupráce. Regionální solidarita a rovnocené zacházení eh, všech aktérů je velmi relevantní. Maroko velmi pozitivně zareagovalo na žádost Evropské unie. Eh, například eh, byl vyslán kontingent eh, naší armády do operace Altea v Bosně a Hercegovině, tato první vojenská evropská operace velkého rozsahu prokázala stabilnost toho partnerství mezi Evropskou unii a Marokem. Rozhodnutí Maroka zapojit se do Altei i dále eh, pokračuje, protože to zapadá do našeho strategického partnerství a do spolupráce s regionálními partnery. Také jsme se tady zúčastnili operace v Kosovu, opracoval jsem v Kosovu, nebo na Haiti a v, eh, na pořízení Slonoviny. Náš kontingent představuje 300 mužů tedy ochotně spolupracovat s našimi evropskými partnery a musíme také přivítat dobrý duch spolupráce, který existuje mezi eh, účastníky eh, těch vojenských eh, misí. Tento přátelský duch se také projevuje nebo poukazuje na interoperabilitu našich armád. A účast eh, Maroka by mohla být vzorem i pro další země, tak aby se to partnerství ve eh, východním eh, středomoří dále mohlo rozvíjet. Účast marockého kontingentu v mírových operacích nebo v humanitárních operacích měla probíhat následujícím způsobem. Je potřeba pracovat na těch operativních aspektech se spojeneckými armádami, tak aby vnikly kontakty aby vojáci eh, měli příležitost vzájemně poznat naše vojenské kulturu nebo kulturu eh, velení armády. Tyto kombinované operace také umožňují našim vojákům, aby se seznámili s pravidly fungování těchto mezinárodních misí. A například to potom usnadňuje to, aby Maroko mohlo znovu se zúčastnit nějaké mise o e, mise NATO. Naše účast v misích v Bosně a Hercegovině a v Kosovu prokázala také dostatečnou profesionalitu a způsobilost e, k těmto misím v budoucnosti. V rámci misí OSN také můžeme e, zaručit naši nestranost a přinést naše zkušenosti s působením v tomto regionu nový přístup k těmto mírovým misím a humanitárním operacím. Multinárodní mise a e, myslím, že jsme se mohli zúčastnit těch misí, které potom vedly k zmírnění napětí a oslabení e, násilí a také k tomu, aby civilní obyvatelstvo potom mohlo znovu převzít kontrolu nad svými osudy. Eh, chceme tedy přispět k šíření eh, stability eh, v prostoru Středomoří, chceme zabránit obchodu s lidmi, šíření zbraní, převaděčství. Myslíme si, že všichni partneři by měli solidárně přispívat do udržování stability. A měli bychom společně s našimi partnery jednat o tom, jaké podmínky by měly eh, platit pro eh, eh, tyto operace. Ale víme, že to je oblast, která teď čelí rozpadu státu, je to Eh, velmi znepokojivé, protože by mohlo vzniknout nové hrozby a teroristé a organizovaný zločin tady zneužívají slabost některých států v tomto regionu a tím se znásobuje násobují zárodky organizovaného zločinu. Maroko by chtělo přispět eh, k řešení těchto problémů, protože to zapadá do naší strategické dimenze, eh, tak abychom podpořili vytvoření prostoru míru a stability a chceme uzavřít rámcovou dohodu s Evropskou unii o účasti Maroka eh, na operacích řízení krizí, které vede Evropská unie. Tato dohoda již byla přijata Radou Evropské unie a Maroko je teď prvním státem eh, tohoto regionu, eh, včetně celé Afriky, který uzavře tuto dohodu, kde se popisují nebo stanovují pravidla a úkoly obou stran. A ten, tato dohoda by potom mohla sloužit pro všechny ty účasti, pro všechny eh, případy, eh, které by mohly v budoucnosti nastat, také by mohla být vzorem pro dohody uzavřené s dalšími státy. Po několika měsících vyjednávání tato dohoda o společném řízení krizí eh, uznává dobrou vůli a respekt obou stran Maroko je jediným státem tohoto regionu, který zahájil tato jednání s radou a Evropskou službou pro vnější činnost. Velmi rychle. Podepsání této dohody je tedy novým krokem v rámci strategického partnerství mezi Evropskou unii a Marokem. A my doufáme, že se nám podaří udržet tuto atmosféru vzájemného porozumění a respektu. V rámci také revidované politiky sousedství si myslíme, že by bylo dobře posílit spolupráce, operativní spolupráci, znamená boje proti ilegální migraci a proti převaděčství nebo obchodování s reaktivními chemickými materiály, boji proti radikalizaci, a toto všechno by měly být hlavní prvky našeho společného přístupu. Jak se čelit těmto hrozbám. Myslím si, že by měl vzniknout rámec, kterým by se mohly podílet eh, státy v sousedství Evropské unie na těchto společných eh, eh, iniciativách. Děkuji vám za pozornost you, sir. Uh, Mr. Rory Děkuji, pan Rory Kiel. Keel. U-N-L-O-P-S. Děkuji za pozvání. Pro mě velkou ctí, že tady mohu vystoupit na tomto výboru jménem OSN. Chtěl bych říct, že naše zastoupení v Bruselu zastupuje některá oddělení OSN, například tady máme oddělení pro politické záležitosti, pro mírové operace a také podpory našich pracovníků v terénu. Toto zastoupení bylo vytvořeno v roce 2011 s cílem eh, budování partnerství Bruselu, a to hlavně s Evropskou unii. A Toto naše zastoupení je také dokladem toho, že partnerství mezi Evropskou unii a OSN je naprosto zásadní. A proto jsem velmi rád, že mám tuto příležitost diskutovat o tomto partnerství nejenom s dalšími panelisty, ale také se členy tohoto výboru. Chtěl bych eh, nejprve říci, že si myslím, že toto diskuse o partnerství mezi Evropskou unii a OSN je velmi aktuální a to z celé řady důvodů. Jednak eh, proběhla delegace AFETu a e výboru pro lidská práva, která navštívila eh, naše sídlo OSN v New Yorku a mě by zajímalo, co si myslíte o tomto procesu. Já vám také eh, mohu říci, že naše vedení se velmi vážilo této delegace a vedlo velmi relevantní diskuze na nejvyšší úrovni, včetně generálního tajemníka banky Muna. Jak se dovedete představit, tak my také velmi pečlivě sledujeme to, o čem se jedná na tomto podvýboru a na výboru pro zahraniční záležitosti. Také jsme e, zaznamenali e, usnesení AFETu k OSN. E, eh, myslím, že to je všechno práce, které my si velmi vážíme a chceme Eh, díky ní dále rozvíjet na partnerství mezi OSN a Evropskou unii. A dále si myslím, že tato debata je velmi užitečná také proto, že OSN teď prošlo si rokem reflexe, jak tomu říkáme. Eh, předložili jsme celou řadu velmi důležitých zpráv, včetně zprávy vysokého, pardon, na vysoké úrovni o mírových operacích. To je první taková zpráva po 15 letech. To ta poslední zpráva byla Bohými před 15 lety tedy. A jak také všichni víme, i Evropská unie teď se snaží rozvíjet svoji globální strategii, takže já si myslím, že tato souběžnost nám nabízí možnost spolu diskutovat o těchto velmi relevantních věcech. Velmi stručně tedy, o čem bych chtěl dnes hovořit Tady bych chtěl nastínit eh, ten kontext, který je velmi problematický eh, dnes. A potom bych se chtěl zaměřit na ty reformní procesy, které teď probíhají a potom bych chtěl hovořit o partnerství, které existuje mezi OSN a Evropskou unii. Co se týče, já se vám teď nemusím říkat vám tomu, že jste experti a sledujete tyto záležitosti každodenně, že svět se teď potýká s řadou eh, velmi násilných konfliktů. My máme rozmístěno po celém světě 28 tisíc příslušníků našich mírových operací nebo politických misí. Tady na tomto obrázku můžete vidět, kde všude jsou umístěny, umístěny naše operace. Máme dva typy operací, jednak jsou to mírové operace, to jsou ty velké Eh, mise Modrých přilep a potom máme takzvané zvláštní politické mise, které jsou eh, menšího rozsahu a které se snaží provádět mediace, jednání a podporovat eh, různé procesy usměřování stran konfliktu. A tak to tedy my rozlišujeme. A jak asi velmi dobře víte, máme také zvláštní vyslance, kteří jsou jmenováni pro dané úkoly, teď jmenuje generální tajemník OSN. Určitě samozřejmě všichni znáte například práci pana Diolione v Libii a pana Nemestore v Syrii. Sub jak jsem říkal, těch krizí ve světě teď celá řada, a také se mění povaha těchto konfliktů. Dochází k čím dál tím častěji k regionálním konfliktům. Už to nejsou velmi často spory o různé eh, hranice, jak tomu bylo v minulosti. Takže ty hranice by neměly být až tak předmětem velké pozornosti. Také dochází čím dál tím častěji k asymetrickým konfliktům a měli bychom se zamyslet nad nástroji, které bychom měli být, abychom mohli eh, tomu čelit také spravodajská činnost. A měli bychom se zamyslet, jestli ty mise eh, mají fungovat v nějakém politickém vaku, anebo by se měly držet nějaké politické strategie. To jsou všechno eh, eh, výzvy, které my musíme řešit. Jenom bych vám nastínil, jaké typy aktivit máme. Už jsem se zmínil těch zvláštních vyslancích v Libii a Syrii. Ehm, tak my se snažíme podporovat také mírový proces v Mali. Eh, ve Středoafrické republice. Tady podporujeme tu prozatímní vládu, aby mohla připravit volby. Také my se v Jižním Súdánu, kde podporujeme velmi křehký mírový proces. Eh, v Kongu také se snažíme eh, podpořit stabilitu na východě Konga. Tady Eh, vidíte přehled, eh, protože těch výzev je čím dál tím více a proto i naše reakce na to musí být strukturovaná. A to také proto, že generální tajemník nás požádal, abychom dávali přednost eh, ochraně civilistů, ochraně lidských práv. To znamená, že v naší práci museli být dostatečně silní, abychom civilisty mohli chránit, abychom proto měli mm, Eh, kapacitu. Jak Klára říkala, eh, konal se také summit o mírových operací, ten předseda Barack, eh, současně také Barack Obama, to bylo v září. A já jsem velmi rád, že mohu říci, že evropské země tady vyslovili formální přísliby s tím, že se budou účastnit v těchto misích, například Mali. Tady se navýší podpora evropských zemí podpora tedy eh, misím OSN a to je velmi vítaný eh, vývoj. Už jsem se zmiňoval, že rok 2015 byl rokem eh, naší reflexe. Nebudu zacházet do podrobností, ale byla předložena například zpráva generálního tajemníka o takzvaném, takzvaných mírových operacích a partnerství v této oblasti. Tam je například odkaz také na to, že je potřeba se více podporovat v té rychlé reakci. Evropská unie má eh, velké kapacity v této oblasti. Teď mluvím o té rychlé reakci například v podobě bojových skupin a eh, s tím, že hovoříme o ochraně civilistů a lidských práv, tak eh, ty bojové skupiny by mohly hrát větší roli. Naše vedení je v neustálém kontaktu s Evropskou službou pro vnější činnost o tom, jak eh, prohloubit tuto spolupráce. Potom jde také o eh, eh, další priority, já vám z nich uvedu tři. Lidé, politika a partnerství. Jde o to, aby lidé byli vždycky v jádru naší analýzy, abychom jako hlavní věc eh, chránili civilisty, abychom se více zaměřovali na řešení konfliktu mediaci a předcházení. Ehm, také jde o to, abychom naši práci vždycky začlenili do udržitelné politické strategie a potom jde o partnerství, to je ta třetí klíčová priorita eh, uvedená v této zprávě. Jde o to, jak eh, spolupracovat s aktéry, jako je Evropská unie, ale i dalšími. A víme, že Eh, tyto věci nemůžeme dělat sami eh, a proto musíme vytvořit eh, rámec pro spolupráci. Co se týče spolupráce s Evropskou unii, tak jsem velmi rád, že mohu říci, že toto partnerství již teď je, funguje velmi dobře, je velmi hluboké a v podstatě by mohlo být bráno jakési vzorové partnerství. Nechci toto rozvádět dát, ale Klára se o tom také zmiňovala nej, nebo ta poslední kapitola našeho partnerství je v dokumentu, kterému se říká strategické partnerství. Tam je obsaženo šest priorit týkající se eh, řízení krizí, eh, mírových operací. Jsou to priority uvedeny tady, ale jenom k té rychlé reakci bych chtěl říci, že to je pro nás klíčová věc, protože eh, pokud se podaří reagovat eh, co nejrychleji po přijetí mandátu Rady bezpečnosti, tak eh, je to nejefektivnější. Takže na to musíme dále pracovat. Také je to reforma bezpečnostního sektoru. Tady můžeme spolupracovat s Evropskou unii. Slyšeli jsme o nové iniciativě v této oblasti. My to velmi vítáme a velmi se těšíme na další spolupráci. Dialog eh, samozřejmě klíčový pro naše partnerství. Jak vidíte na tomto slajdu, tak my teď vedeme řadu dialogů, včetně tedy té delegace AFETu minulý týden v New Yorku, ale velmi často také se vede dialog mezi českou představitelkou, radou bezpečnosti, stejně tak eh, probíhá návštěva eh, sekretariátu OSN, to se děje každý rok. Také naši pracovníci velmi často jezdí do Bruselu, aby tady poskytli informace a ten, eh, ty kontakty jsou vzájemné. Co se týče předcházení konfliktu, k tomu jsme vytvořili pravidelný workshop, který se tím má zabývat, abychom mohli efektivně řešit eh, tyto otázky. A potom máme také dialog na vysoké úrovni, kromě toho řídícího výboru eh, o eh, krizovém managementu. Takže, jak vidíte, těch kontaktů je řada a je to jedním z dokladů toho, že ten dialog je velmi silný silný být musí, protože tady vidíte přehled naší spolupráce eh, v řadě různých zemí. McClody hovořil o Sudafrické republice, kde opravdu ta naše spolupráce je velmi silná. V Mali také mám velmi úzkou spolupráci. Je také Spolupracujeme na reformě bezpečnostního sektoru. V Somálsku máme velmi zajímavou spolupráci, protože trilaterální je to za spolúčasti také Africké unie. Malké se vážíme paralelních misí Evropské unie, přemostovacích misí, ze které nakonec vznikla minus, Minuska ve Středoafrické republice. A velmi často dochází k tomu, že nejprve zasáhne Evropská unie a potom se to překlopí do větší emise OSN, takže naše partnerství je velmi důležité i proto, eh, jakým způsobem to bude pak fungovat v terénu. Příklad Eukar eh, už tady byl dostatečně probrán. ve Středoafrické republice. A na závěr bych chtěl ještě říci, že jsme toho názoru, že i spolupráce s Evropským parlamentem je velmi strategická a mohli bychom je dále rozvíjet. Je tady řada oblastí, na které eh, bychom se mohli zaměřit. Například je to otázka finanční podpory na rychlou reakci na příspěvky pro upevňování míru a stability v některých oblastech vaše podpora v tomto ohledu může být velmi cena. Naše politické oddělení dohlíží samozřejmě i na volby. Máme tedy eh, oddělení pro eh, organizaci voleb a tam spolupracujeme s vašimi delegacemi a také s evropskými poslanci, kteří se účastní pozorovatelských volebních misí. A další eh, důležitá oblast je pravidelný dialog. Já se velmi vážím této možnosti vám poskytnout informace, ale v podstatě je to poprvé, kdy tady vystupujeme v Evropském parlamentu o bezpečnostních otázkách jménem OSN, takže my bychom přivítali, kdyby bylo možné v tomto eh, pokračovat i v budoucnosti pravidelným způsobem. Děkuji za pozornost. Thank you. Uh, well... Děkuji a ještě budeme mít příležitost v druhém kolečku. A nyní tedy prosím pana profesora Kopse, máte slovo. thank you very much. <clears throat> Děkuji paní předsedkyně. Také vám děkuji za organizování této iniciativy vašeho výboru a za pozvánku. Za pohovořím o roli mezinárodních organizacích i o tom, tedy jak může evropská politika bezpečnosti těžit z nejrůznějších druhů partnerství. Myslím si, že za poslední tři, čtyři roky se toho událo hodně v těchto věcech. Na úvod hned bych chtěl říci, že tu máme takové dvě perspektivy, o kterých pohovořím. V první řadě je to tedy pohled Evropské unie, kde by se měla posilovat SBOP, podporovat ji, měla by mít větší dopad, měl by se mobilizovat tak nějak více zájmy členských států. To si myslím, že je takový eh, klíčový směr, kterým by se měla ubírat, aby byla opravdu efektivní. A pak je ta, ten druhý směr nevládní, neevropský. A Mělo by se na to nahlížet také v rámci toho globálního eh, rámce přístupu o tom, s jakými mezinárodními organizacemi Evropská unie spolupracuje, aby to mělo prostě na tom globálním v tom globálním terénu, na globální úrovni nějaký dopad. Samozřejmě od živa to byly mezinárodní organizace se zájmem, i další třetí země měly zájem. Někdy to nemusí být vždy úplně ve prospěch eh, té dané situace a události v terénu. To je důležité tedy stanovit hned na úvod. Eh, SBOP jako taková, už jste to vyslechli od kolegy, je zejména otázka partnerství, platí to už od samotného počátku ta v podstatě vznikla jenom díky tomu, že v sobě měla zabezpečený ten prvek partnerství a to jak v té oblasti bezpečnostní, vojenské, tak i té civilní. Začala od začátku spolupracovat s OSN, a ne třeba tak v operativních eh, případech, možná to bylo spíše z politického hlediska, jak na to poukazovali někteří, eh, někdo si přál i aby e, NATO bylo tou hlavní vojenskou složkou pro Evropskou unii a ne tedy nějaká evropská, evropské seskupení. Pak v roce 2003 OSE, OSN, policejní mise v Bosně převzali evropské mise, to je zase další takový příklad e, toho vývoje v Maroku, zase to byl taky důležitý partner v Bosně předtím tam bylo to napojení na NATO a mělo tedy také zájem na to, aby tedy e, plynule přešla ta mise e, z vedení EU na OSN. Pak e, jsou tu aspekty členských států a organizací. Důležité je si uvědomit, že úroveň institucí, institucionalizace mezi jednotlivými organizacemi je poměrně podstatný. I v případě EU žádné další regionální organizace nemají tak intenzivní a komplexní a míru institucionalizace, možná pouze pokud to srovnáme s OSN a ani takovou úzkou spolupráci s NATO. Nicméně my už jsme si vyslechli, že jsou tu politické problémy a ty neformální vztahy, ty jsou tady líč, klíčové, že se to možná tak nějak mění určité paradigma. A když hovoříme o SBOP, vždy budeme hovořit také o vztazích mezi EU a NATO a o tom, jak řešit určité situace takovou malou poznámku. To partnerství, to může být jak síla, tak i slabé místo. Ta síla evropské politiky obrany eh, prokázána eh, v tom, že to byl velký zájem, tedy aby Evropa měla co říct do těch otázek bezpečnostních, že se to může řešit politicky nebo prostřednictvím strategického partnerství. Prostřednictvím této politiky se jasně vyjadřují závazky Evropské unie a ale může na ní být nahlíženo také jako na slabou stránku, tedy že nejsme dostatečně schopni mobilizovat všechny členské státy. Na tom předchozím panelu jsme si vyslechli ty problémy, které mají v OSN, a jak eh, jim to někdy trvá, když vysílají určité jednotky. Myslím si, že tam ta situace je ještě eh, horší Eh, když tedy na základě přiděleného mandátu mají být, má být zajištěna ta vojenská přítomnost v terénu. Je to tedy výzva nejen pro OSN, ale i pro EU. A když vezmeme v potaz posledních 12 let, kolega tady hovořil o FPA, o těch 18 dohodách s třetími zeměmi, tak ze všech těch misí za těch posledních 12 let jsme eh, spolupracovali s nějakými 50 státy, tedy 50 států přispělo do těch operací SBOP, to je poměrně vysoké číslo, když si vezmete v potaz počet těch aktivit bezpečnostní obrané politiky. V minulosti samozřejmě některé ty mise byly více důležitější, třeba EUFOR v Bosně, některé ty do některých těch misí se hodně těch externích zemí zapojilo, například eh, Norsko, nejen tím, že zasílalo své vojáky, ale přímo ty eh, bitevní skupiny, to je zase důležitý takový aspekt, protože tedy se do aktivit EU zapojila země ne EU a nesmíme zapomenout na Kanadu a na Rusko. To byla ta mise EUFOR Chat v roce 2008, kde byly problémy s tou leteckou přepravou a získali tady podporu ze strany Ruska. No a pak také situace v gruzijské krizi, takže přestože ty země mezi nimi mohlo panovat určité napětí z politického hlediska, tak dokázali prostě spolupracovat při takových operacích. A pak zapojení Spojených států, co se týče řešení civilních krizi eh, v Kosovo nebo Mali, Somálsko, tedy ten EULEX v Kosovu, kde tedy Spojené státy jsou zapojeny. Myslím, že jsou to takové dva hlavní záměry či dimenze, co se týče přispění externích partnerů. Tím jedním z nich, to je tedy ta technická operativní stránka, to znamená, mají schopnosti, počty, no, jednotky v terénu, pokrývají všechny tyto oblasti, ale pak je to také politické zapojení, které tvoří součást těchto integračních projektu, tedy samozřejmě bezpečnostně obraná politika tvoří součást integračních projektů. Strategická partnerství často začala z jiných důvodů, například to zazněla Korea, Japonsko. V podstatě to začalo prostřednictvím eh, takových záměrů s volným, o volném obchodě a postupně se to zapojilo do řešení řízení krizi a podobně, takže se to tedy takto propojilo že to partnerství může být někdy komplexní a nejen tedy pro oblast obchodu, ale i pro jiné oblasti. Z politického hlediska je pro Evropskou unii také velice důležité zajistit zviditelnění a mít tedy poměrně rozsáhlý dopad a zajistit co nejvíce partnerských států, které budou tedy spolupracovat na určitých misích. A a tyto země pokrývají samozřejmě určité zásadní mezery, ale také poskytují určitou míru legitimnosti, to znamená ty multilaterální mise, alespoň to víme tedy z vlastní zkušenosti, například v roce 2003 to byl příklad podpory mise OSN v terénu. Například to zapojilo Jižní Afriku, dokonce i Brazílii, která přispěla k misi Evropské unie. To zase dodal toho globálního multilaterálního významu, pokud takovéto země nás v tomto podporují. Už jen taková poznámka pod čarou, ne vždy je to ta úplně nejlepší strategie zapojit určité regionální partnery, které do určité míry z konfliktu může mít nějaké zájmy. V Ázii 2005 tam byla taková monitorovací mise v ACEHu a ty sousední země přispěly k misi takže eh, přispění třetích zemí v podstatě také navyšuje i ten geografický rozsah, tu možnou páku, která může k tomu přispívat. Eh, ještě jsem A další věc, ta se týká výzev, zase jak jsem předeslal na úvodu, je to obrovský počet organizací, když se zamyslíme ovšem nad všemi těmi ty plány, ten řídící výbor spolupráce s OSN a opravdu to, jak fungují ty vztahy mezi nimi, jaké množství zkušeností, poznatků si sdělují. To je třeba říci, ta institucionální úroveň tady je možné ještě mnoho a mnoho udělat. Ano, obě instituce mají velké závazky, ale to propojení by se mohlo ještě zlepšit. To není jenom taková politická fráze, je to opravdu pravda, že na té institucionální úrovni mají obě strany velký zájem. Ono se to ale potom převádí v reálu do té nezbytnosti zdrojů, do té podpory, do toho, jak si to eh, členské státy přivlastní, že v konečném důsledku ty zdroje na obou stranách nebo i vlastně všude a je třeba, aby ty zdroje to umožnili. Pak jsou tu možná určité strategické eh, různorodosti. Každá ta organizace má své, řekněme, zájmy, ale nikdo to není tak zásadní, aby to nějak ohrozilo ten dobrý průběh eh, mise když se do toho zapojují třetí strany, samozřejmě je třeba všechno předem hodně eh, dojednat, aby vše probíhalo eh, plynule, nicméně myslím si, že ta návratnost i přes všechny tady ty přípravy je velice pozitivní. EU, eh, e Turecko a spolupráce to může být do určité míry problematická, třeba ze strany NATO do jaké míry je tu zájem, aby se ta spolupráce navýšila. Doufejme, že tady bude určitá vůle nyní tedy to klima zlepšit. I Evropská služba pro vnější činnost eh, asi má určité své prioritní partnery mezi ostatními partnery. To může být taková skupinka, která bude eh, spolupracovat i nadále eh, mezi i těmi 50, kteří spolupracovali doteď. A pak je tu taková ta možnost sdělování si tedy poznatků mezi NATO a OSN. Už z minulosti víme, jak to fungovalo, když si sdělovali určité e, zásadní poznatky. Myslím si, že je to důležité. Tady zazněla i Africká unie, aby prostě neexistovaly určité nějaká izolace, ale naopak spíš, aby se vytvářela fóra, kde opravdu dochází k tomu vzájemné, k té vzájemné výměně zkušeností. A samozřejmě, že všichni víme, když tu hovoříme, jak je důležité komplexní přístup, multilateralismus, ten politický kapitál a jako přínos tady toho všeho pro EU. myslím si, že zásadní, eh, myslím si, eh, tady pan Van Orden eh, zorganizoval v minulosti takový panel o Africké unii. Je důležité, když to řádně pochopíme, ale stále tu chybí takový koordinovaný přístup. Mnoho členských států má jenom takové bilaterální přístupy, ale my víme, že v Africké unii se zapojuje i NATO a proto mezi organizacemi je zásadní, aby existovala řádná koordinace. Myslím, že toto už jsem zmínil, takže toto už můžeme přeskočit. A tady to stejně tak. Jenom abych to tady tedy zhrnul, to napětí, které někdy panuje ohledně SBOP, že tedy ohledně toho napětí je třeba mít na paměti, že to není takový automatický proces, zda se ta obraná bezpečnostní politika buď posílí nebo oslabí, ne vždy a neustále je tu stejná úroveň zájmu. Na OSN i na úrovni EU se často hovoří o té vůli členských států, teď se o tom hodně hovoří, když se řeší uprchlická krize. Někteří politici samozřejmě velice dobře vědí, jak se vynakládá ze jejich zdroji, takže Ono to není jenom eh, tedy technická záležitost, je třeba vědět tedy, jakým směrem se směřuje, je třeba také řádně re- revidovat bezpečnostní strategii EU a myslím si, že eh, po těch eh, dvana, plynných 12 letech je třeba toto vše řešit patřičným způsobem. Vy jste zmínil HIPO, ten summit na udržení míru, takže eh, ano, samozřejmě můžeme působit v rámci našich možností, když tedy vynaslechneme nějakou tu žádost o pomoc. Jsou tu takové určité klíčové členské státy, jako třeba Německo, a já si myslím, že je třeba využívat té příležitosti nejen ze strany EU, ze strany institucí, ale z těch klíčových členských států, aby vyjadřili opravdu uh, Eh, opravdový závazek těm mírovým misím OSN. A pak vyřešit ten zásadní problém s Čínou. Čína eh, pokud v případě s Čínou, ti tam měli nějakých 8 tisíc eh, vojáků těch složek rychlého nasazení a přispěli také do toho velkého afrického plánu na budování kapacit takže zase je třeba, abychom se zamysleli, zda budeme spolupracovat s OSN, nebo zase v tom budeme postupovat izolovaně, prostě vyřešit, jak postupovat i vůči Číně. Um, bezpečnostní strategie, otázka spolupráce s OSN a nezapomínat na to dívat se, jak je to i jaksi mimo uh, Evropu. A pokud mi dovolíte, tak ještě jeden eh, slide, který se týká právě Evropského parlamentu. Ano, zase je důležité eh, vědět, jaké úsilí vynakládáme vůči posílení partnerství, to znamená pravidelně sbírat informace, analyzovat je, zamýšlet se nad tím, jak prostřednictvím partnerství posílit SBOP, Myslím si, že by bylo výtečné někde, buď třeba ve službě pro vnější činnost nebo tady v parlamentu, mít právě tu analýzu toho, jak prostě využít ty, to ponaučení se těch zkušeností a abychom opravdu velice eh, zblízka sledovali ty možnosti eh, posílení vztahu mezi EU a OSN. Už to tak nějak stagnuje za poslední roky a myslím si, že hlavně ty klíčové státy by se měly snažit to vyřešit. Děkuji vám, pane profesore, a ráda bych nyní eh, předala slovo našim členům, pan Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem panelovým řečníkům. Já sám v tuto chvíli připravuji zprávu pro tento výbor, o, která se bude týkat podpory EU pro OSN, Africkou unii a další. Takže bych si rád vyměnil kontakty s vámi, než odjedete, protože toho bude ještě hodně, co bychom mohli společně řešit. Mám na vás dotaz. Samozřejmě EU se snaží profilovat jako hlavní subjekt CSTP. A často se stane, že někdy je role předělená někomu, kdo není tím nejvhodnějším, kdo by ji měl vykonávat v rámci těch nastavených struktur a partnerství ale tady si zrovna myslím, že EU má opravdu veliké možnosti, jak pomoci a co udělat. Um, my si musíme ujasnit, kde může EU opravdu nejvíc prospět. Já mám dotaz na pana Kýma. Můžete prosím vysvětlit, co je klíčový faktor v OSN, když se rozhoduje o tom, jestli mírová operace bude operací OSN, ať, ať už by potom tam byl subdodavatel jako místní organizace nebo EU. Často třeba eh, Somálsko nebo Čad nebo další opravdu mm, ukázali, že to takto je často eh, řešeno a pojímáno, ale mě by zajímaly ty faktory. Podle čeho se rozhoduje, kdo bude zodpovědný? Paní Ansman, k tomu partnerství můžete prosím říct pár slov eh, k, ke vztahu EU a severu Afriky. V tuto chvíli se soustředíme na uprchlickou krizi a operace, které v, tuhle, v tuto chvíli běží ve středozemní oblasti, jsou podle mého hodně odveslé od toho, co se děje na severu Afriky a ve severoafrických zemích. Děkuji. Děkuji, pan Kang. Děkuji. Já bych se připojil k tomu, co říkal kolega. Chci poděkovat všem řečníkům Vůbec není pochyb o tom, že svět jde dál a čím více spolupráce, tím lepší a snažší pro nás bude uspět. Já se chci zeptat na jednu otázku. Pane Hamedáne, vy jste se dotkl tématu globalizace. A my známe globální efekt a všechny nás to zasáhlo jako virus. Ale rozumím tomu tak, že vy hovoříte o společném přístupu. A my si musíme ujasnit, co je co a myslím si, že společný přístup by to mohl vyřešit. Maroko jako takové má za sebou léta historie jsou tam instituce, které nám mohou v této věci opravdu pomoci. Jaký typ spolupráce jste schopni nabídnout v téhle oblasti? Můžete mi to prosím vysvětlit? Děkuji. A já poprosím o dvě otázky z mé strany, spíše jsou to poznámky. Jedna na adresu paní Kanclant, jenom chci poprosit o vaše vyjádření. Jde mi o východní partnerství. On existuje rozdíl mezi zeměmi východního partnerství. Jsou tam rozdíly, zvláště i pokud jde o vztah ke konfliktu na Ukrajině. Vlastně Bělorusko bylo zapojeno do útoku i na adresu EU, členských států. To je stávající situace, zvláště pokud jde o bezpečnost. A zvláště pokud jde o bezpečnost a obranu, měly by země být všechny chápány samostatně. Já nechci zasahovat do jiných projektů, ale oblast bezpečnosti a obrany, tam je to zcela zřejmé, že existuje daná jasná povinnost a nutnost vyhodnocovat hrozby, kterým EU čelí. Pan Rorikín, my jsme měli zasedání s ředitelem Gabor Eagle, bylo to velmi zajímavé. Řešili jsme otázku eh, Středoafrické republiky a nám to dalo jakýsi podnět k dalšímu zamyšlení o načasování a o zapojení jednotek v terénu, takže se zdá, že ta překlenovací mise se měla protáhnout, jelikož tam vznikla potřeba získat ještě trochu času. A jeden z faktorů, co se týče ukončení operací v rámci překonovacích misí, byl potíž získat přispění od jednotlivých členských států. Jak si představujete že by takovéto jednotky mohly být rychle zapojeny, pohotově zapojeny v takových situacích, jak by mohly, jak by mohly čekat relativně dlouho na první fázi, na první reálné zapojení do mise OSN. Já vlastně myslím, že je to docela předčasné, protože nejsme ještě tak dobří a nacházíme se ve složité situaci, co se týče koordinace. Děkuji. Dám a pánové, prosím vás, abyste vystoupili ve stejném pořadí, protože a protože máme vlastně už málo času, tak vás poprosím o stručnost, jelikož naše jednání se chýlí ke konci. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za otázky, které zazněly. Pokud jde o to, co říkal pan Van Orden k vztahům EU a malých států na severu Afriky, tak jak vypadá stávající situace? Za prvé, mohu k tomu říct, že Eh, hodně se eh, snažíme o eh, komunikace s jednotlivými těmito státy a o operativní velitelé navštěvují dané míst, daná místa v těchto malých státech a jak to můžu ještě doplnit, že pokud jde o Tunisko a Egypt, Takže i zde máme kontakty s pobřežními státy, kde eh, lodi plují pod vlajkou těchto daných zemí. Tyto kontakty v tuto chvíli rozvíjíme. A samozřejmě členské země na to byly informovány a my pravidelně na půdě to projednáváme tyto záležitosti, porovnáváme si eh, poznatky, zvláště k operaci Sofia. Pokud jde o otázku paní předsedkyně, tak já naprosto souhlasím, že musíme rozlišovat mezi jednotlivými partnery a je zřejmé, že k tomu nelze přistupovat paušálně. V mém úřadě samozřejmě neustále jednáme s kolegy z politického úseku, pochopitelně to ladíme co se týče stavu k jednotlivým zemím, podle aktuální situace, já vám mohu říct, že ze zkušenosti vím, že právě třeba proběhl panel k východnímu partnerství. A bylo to velmi užitečné to projednat, snažit se vysvětlit, jak to vidíme a sdělit si vzájemně poznatky, takže je to velice praktická forma dialogu a myslím, že to má hodnotu samo o sobě. Pour répondre à la question de... Děkuji. Zachováme pořadí. Já bych chtěl odpovědět na otázku pana Hana. Maroko eh, přijalo ten tripartitní přístup socioekonomický bezpečnostní, ale také v oblasti náboženství. Co se týče toho prvního, my jsme posílili soudní orgány a vytvořili jsme také oddělení pro boj s terorismem. Spolupracujeme hodně s Francií, se Španělskem, zejména ve výměně spravodajských informací. Co se týče socioekonomického přístupu, Maroko v roce 2005 zahájilo iniciativu národního rozvoje, kde eh, zaručujeme eh, každému jednotlivci pracovní místo a eh, rozvoj, další rozvoj. A poté je to ten náboženský přístup, kde se snažíme sjednotit náboženský diskurs, abychom zabránili radikalismu a šíření podvratných myšlenek. Chceme prosazovat eh, islám míru, islám tolerance ve všech oblastech a od eh, března 2015 eh, máme také institut Mohameda V který má sloužit ke školení imámů. Eh, tam eh, je teď několik set eh, studentů nebo imánů z, z různých států Afriky. Také nabízíme místa i Belgii, ale i dalším jiným státům, kde působí tyto imámě. To je náš tedy přístup, kterým se snažíme předcházet terorismu a teroristickým útokům. Terror Děkuji, prosím, pana Rorekina. Děkuji za dotazy. Nejprve odpovím otázkou pana Foren Ordena. Samozřejmě jsme moc rádi za to, že zpracováváte zprávu, o které jste hovořil a těšíme se na to, že ji budeme moci s vámi projednat. Já myslím, že za OSN, když hovoříte o té přidané hodnotě EU, tak my vidíme předanou hodnotu v, celou, v celé řadě oblastí a možnost součástí politiky CSDP a samozřejmě na předním místě je uh, možnost budování kapacit a zajištění, uh, zajištění politik postupu, výcviku. Um, to je něco, čeho si velmi ceníme, třeba eh, výcviková mise EU v Mali. Otázka, jak to rozdělujeme a jak se to rozhoduje, tak není potřeba říkat, že bezpečn- Rada bezpečnosti má v tom silný hlas a když probíhají projednávání v New Yorku mezi generálním tajemníkem a Radou bezpečnosti, tak se řeší účinnost, efektivita, rychlost, funkčnost. Tohle všechno se projedná Samozřejmě my, když, když bych vám uvedl konkrétní příklad, vy jste zde hovořili třeba dneska o středoevropské Africké republice a my řešíme závažnost situace. Eh, potom tam byla mise EU MISKA, takže tohle zvážíme. Ale ta, tato mise měla pomoci zajistit bezpečnost kolem letiště a v okrscích 3 a 5 a my jsme vyhodnotili, že tam je ještě zapotřebí další mise OSN, která by umožnila misi miska se navázat na to, co dělá v oblasti OSN. Já myslím, že eh, struktury EU byly velmi prospěšné, protože byly velmi pohotové, flexibilní a dostavily se v dobrou dobu. Původní mandát byl 6 měsíců a potom eh, návaznosti na proces dialogu s OSN EU rozhodla o tom, že se mise prodlouží na 9 měsíců, tak aby fungovalo to takzvané předání, aby bylo něco na konci toho pomyslného mostu, který by nás překlenul přes to složité období. Je, jestli by to nebylo snadnější řešit takto i s těmi bojovými jednotkami. Je to čtvrtá generace a to trvá opravdu velmi dlouho, protože u těchto jednotek už ten, ta čtvrtá generace nemusí fungovat, protože tam je struktura už dávno mm, nastavena a funguje. A my jsme to pochopili tak, že členské státy, když se rozhodnou nasadit jednotky, tak přemýšlejí takto. Existuje politická energie k tomu a za druhé otázka zní, jestli je k dispozici financování, protože tyto jednotky stojí hodně peněz, takže to je otázka té rychlé odezvy, kde se otázka financování musí vždycky řešit. A poslední, a to bych ještě měla tady uvést, v rámci scénáře bojových jednotek za EU máme systém opravdu rychlý, pohotový a generální tajemník má za to, že Evropský parlament si v této věci vede velmi dobře a pokaždé, když přijíždí do Bruselu, tak navštíví Evropský parlament. Vystupuje na plenárním zasedání. My jsme rádi, že Janalis My zástupce nebo místo předseda eh, dokonce navštěvuje i výbory v Evropském parlamentu. Děkuji, děkuji a prosím pana profesora Kopse tomu, co říkal pan Van Orden, zda by bylo dobré, aby jeden orgán vykonával všechny úkoly. No podle oficiálních dokumentů máte jasně rozdělené povinnosti. Otázka je samozřejmě v tom, jestli bychom se měli soustředit na někdy úžeji vymezené úkoly, nebo zda bychom měli ponechat všem možnost toho celého spektra za použití celého spektra nástrojů. Uh, a myslím, že v tuto chvíli se řeší, a je to také obsahem řady dokumentů a smlouvy, že se snažíme o tu vícestranost A není to něco, co by bylo protimluvem proti zájmům EU. I v době uprchlické krize právě vidíte to zajištění bezpečnosti, zajištění vojenských kapacit. A v tuto chvíli je na Evropě, aby řešila otázky příčin. Já myslím, že partnerství s OSN a mírovými operacemi je skutečně strategické a je dobře namířeno. Není to žádný altruismus, tohle se osvědčí i pro EU a e, její okruh sousedů což bude znamenat, že nakonec by bezpečnost a stabilita evropského území byla jenom posílena. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Já jen jednu poznámku na adresu Kín, na adresu pana Kína. Já jsem si vědoma dobrého výkonu v oblasti středoevropské Africké, eh, Středoafrické republiky. RFOR eh, vůbec nespochybňuji. Nespochybňuji, to bylo spíše o nasazení minuska. Takže moje otázka zněla, jak si představujete, že ty velmi nákladné vojenské jednotky vytvoří ten konec mostu a to překlenutí. Takže jsem se ptala vlastně z druhé strany. Já jsem se naprosto vědomá vynikající výsledku Euroforu. O tom vím. Dámy a pánové, už je čas, čas se naplnil. Musíme končit. Já vám děkuji. Děkuji eh, řečníkům pan, na, eh, za panelovým stolem, děkuji za vaše vynikající příspěvky do debaty. A těšíme se na zprávu Jeffreyho van Ordena k tomuto tématu, takže to bude pokračovat tahle debata stejně. Myslím, že je velmi důležitá a že je také dobře načasovaná. Děkuji mnohokrát a příště se sejdeme. 30. listopadu. A ráda bych vás také informovala, že 3. prosince bude mimořádné zasedání. Budou se řešit dvě témata. Vyhodnocení spolu s delegacemi a s výborem pro zahraniční věci. Bude se řešit Ukrajina a naplňování Minské dohody. Pak se bude řešit, pak bude následovat výměna názoru, respektive slyšení k soukromým subjektům zajišťujícím bezpečnost. Děkuji, na shledanou.